Eh. Pojďme zahájit naše zasedání. Máme k dispozici všechny jazyky s výjimkou chorvačtiny a malštiny. Došlo také k několika změnám ve složení našeho výboru. Pan Tom van den Kendelar je náhradníkem, zastupuje EPP. Vítejte. Paní Korina Kretu byla jmenována komisařkou pro regionální politiku a přestává být členkou parlamentu a tohoto výboru. A vzhledem ke změně skupiny, kterou provedla paní Weber, která přišla z EPP do ALDE. ALDE znamená to, že ALDE má nyní 15 míst, předtím to bylo 16. A ALDE tedy získává 6 míst, předtím to bylo 5. myslím, že už máme náhradníka za paní Kretu. Je to pan Pavel. Vítejte. To byla všechna oznámení. A nyní informace o několika zasedáních. Připravte si kalendáře, víte, že dojde ke společnému zasedání výboru Eco Employment na téma výroční průzkum růstu, tak jak jsme to naplánovali. Proběhne to 2. prosince od 8 ráno do 10. Je to důležité zasedání a následovat ve stejné místnosti bude probíhat slyšení k dohodám TTIP, o které jsme také požádali a které začne v 10. A to ovšem v této místnosti. Takže to jsou dvě velice důležitá zasedání pro náš výbor, jednak společné zasedání Ekon. A employment a následně slyšení ho dám TTIP. Pokud jde o setkání European Youth Event, které proběhlo, jak víte, v květnu letošního roku ve Štrasburku, máme před sebou navazující zasedání. Mělo by být neformální ve formě takzvané výměny názorů, kdy si vyslechneme myšlenky a náměty mladých řečníků a od nás, jako od poslanců, se čeká, že budeme poslouchat. Půjde o 60-minutové zasedání a samozřejmě členové mohou spontánně komentovat to, co evropští mladí budou prezentovat. A já doufám, že nás přijde dost na toto zasedání. Nemůžeme si uh, dovolit je pozvat před volbami a pak si jich už nevšímat o pár měsíců později. Doufám tedy, že se vás celá řada účastní tohoto takzvaného zrychleného slyšení. A předpokládám, že a s tímto programem zasedání není žádný problém. Další bod programu. Hlasování musíte použít eh, své karty. Doufám, že jste našli karty. Musíme postupovat formálně, pokud jde o hlasování o prostředcích z Evropského fondu přizpůsobení globalizaci. V prvním případě jde o Whirlpool v Itálii. Kdo je pro? Yes, the voting is closed. Hlasování končí. druhé hlasování. Jde o prostředky z Evropského fondu přizpůsobení globalizace eh, pro Francii. 32 pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel. A nyní tedy další hlasování. Shall we repeat it? Okay, we'll do that. Takže budeme hlasování opakovat. Končíme hlasování. Tři proti, jeden se zdržel, 33 pro. A druhé hlasování uvolnění prostředků z Evropského fondu přizpůsobení globalizace, francouzský případ k eh, firma GAD. Zahajuji, končím hlasování. 34 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Děkuji. Now we'll have the report from the Commission on the application. A nyní zpráva komise o aplikaci směrnice 2008-104 o agenturním zaměstnávání. Předávám slovo, za, slovo zástupci ředitelství pro zaměstnanost, panu Da Silva. Um, good morning, Madam Chair. Dobré ráno, paní předsedkyně a vážení členové tohoto výboru. Dovolte mi nejprve představit eh, původ eh, této směrnice 2008-104 o agenturním zaměstnávání a poté představím hlavní zjištění naší zprávy, která byla zveřejněna v březnu letošního roku. A konečně pár slov k tomu, co bude následovat po této směrnici. Zaprvé mi dovolte říci, že tato směrnice se týká eh, zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni agenturou, jež je vysílá do jednotlivých podniků. To znamená, že tady máme tři osoby v zaměstnaneckém vztahu. Je to tedy zaměstnavatel, zaměstnanec a uživatel. E, to je nestandardní způsob zaměstnávání, který však je na vzestupu v Evropě. V tuto chvíli odhadujeme, že 1,6 celkového objemu evropské pracovní síly má právě tento typ kontraktů, ale samozřejmě ta čísla se liší mezi jednotlivými zeměmi. Například v Nizozemsku a e, Velké Británii je toto procento daleko vyšší. A samozřejmě tedy je to také typ zaměstnávání velice citlivý a v rámci hospodářského cyklu. Výhodou je, že tento typ e, zaměstnání nabízí flexibilitu podnikům a je to také takové takový první krok k trvalejšímu eh, zaměstnání pro nezaměstnané. Ovšem v některých případech a v některých situacích je pravda, že to může být velice nejistá forma práce. Tato směrnice má dlouhou historii. Na konci 90. let komise provedla konzultaci se sociálními partnery a rozhodla se zahájit vyjednávání, ta však v roce 2001 selhala a potom v roce 2002 komise rozhodla předložit návrh eh, směrnice. Trvalo šest let dojednatý na půdě rady. Hlavním problémem byly výjimky z principu rovného zacházení, jak uvidíme za chvíli. Cílem směrnice když byla konečně přijata parlamentem a radou, bylo zaprvé zlepšit ochranu agenturních zaměstnanců a tím, že bude platit princip rovného zacházení v, ve vztahu k zaměstnancům s řádnou smlouvou. A zároveň také šlo o to, abychom posílili pozitivní dopad agenturního zaměstnávání na vývoj trhu práce a tím povzbudili členské státy k tomu, aby odstranili nadbytečné překážky tomuto typu zaměstnání. Hlavní eh, změny jsou v článcích 3 a 5.1, kde je definován princip rovného zacházení. Je to princip, který by měl být aplikován na všechny agenturní zaměstnance, pokud jde o základní podmínky pro výkon práce a zaměstnání, zvláště pokud jde tedy o mzdu a pracovní dobu. V článku 5 je několik omezených výjimek, které jsou povoleny za dodržení striktních podmínek. Jsou tu tři důležité výjimky. Za prvé v odstavci 2 je výjimka, která se týká těch agenturních zaměstnanců, jež mají smlouvu na dobu neurčitou se svým zaměstnavatelem. A Eh, pobírají mzdu i v době, kdy nejsou nasazeni. A tím vlastně neplatí ten princip rovné mzdy. A potom tedy odstavec 3, tady jsou výjimky z pohledu kolektivních smluv. Pokud tedy existují kolektivní smlouvy, mohou obsahovat výjimky z principu rovného zacházení a máme tedy konkrétní příklady situací, kdy tomu tak je. A konečně, to byla asi nejobtížnější klauzule, kterou trvalo pracovní skupině na radě roky vyřešit. Je to odstavec 5, který definuje pro ty členské státy, které nemají žádný systém, jak prodloužit kolektivní smlouvy, nebo žádný systém univerzálních kolektivních smluv. Tyto tedy mají možnost nejenom výjimky z principu rovného zacházení, ale také eh, možnost stanovit určitou kvalifikační dobu pro aplikaci principu rovného zacházení za předpokladu, že dojde k dohodě mezi sociálními partnery na eh, národní úrovni. Pak tu máme článek 4, který vytváří závazek pro členské státy provést přeskum všech omezení a zákazů a využití agenturní práce a v něm se říká, že restriktivní opatření mohou být použita jen v případě obecného zájmu, například e, pokud jde o ochranu pracujících, dodržení principu ochrany práce, bezpečnosti na pracovišti a ochrany vývoje na trhu práce. Pro členské státy tím vzniká závazek vysílat zprávu o přeskumu e, stavu svých e, restrikcí komise do konce roku 2011. Pak tu máme článek 6, který nabízí agenturním zaměstnancům e, lepší přístup k řádnému zaměstnání a také k vyškolení, stážím a podobně. A konečně v článku 7 Máme tedy definovány podmínky pro zastoupování agenturních zaměstnanců a tedy už na půdě podniku uživatele nebo agentury, která jej zaměstnává. Směrnice vytváří pro komisi závazek provést přeskum toho, jak je aplikována a odprezentovat zprávu. a také možnost, pokud je to nezbytné, navrhnout nezbytné úpravy. My jsme eh, provedli důkladné konzultace s členskými státy a sociálními partnery na evropské úrovni na půdě výboru, který pořád ještě funguje. Tam jsme tedy přeskoumali zprávy členských států, také sociálních partnerů. Měli jsme také přístup k výsledkům práce eh, expertů a zveřejnili jsme na základě těchto poznatků v březnu letošního roku zprávu. Tato zpráva je doplněna technickými dokumenty s dvěma přílohami. Tuto informaci máte i na obrazovce. Jaká jsou hlavní zjištění této zprávy? Za prvé, všechny členské státy transponovaly tuto směrnici, i když některé se značným spožděním. Máme tedy relativně malou zkušenost s aplikací této směrnice a to je třeba mít na paměti vzhledem k tomu, že období transpozice začalo v roce 2011, některé členské státy transponovaly teprve v roce 2012 a zprávu jsme vypracovali v roce 2014, takže ta doba na sbírání zkušeností byla krátká. Také jsme nemohli identifikovat žádné zásadní problémy s implementací, ať už jde o rozsah působnosti, definice, přístup k zaměstnanosti, eh, společným eh, nástrojům v zastoupení zaměstnanců a tak dále. Tady jsme tedy nenašli žádné problémy. Pokud jde o výjimky z principu rovného zacházení, tady jsme identifikovali 12 členských států, které používají určité výjimky. Je to Rakousko, Bulharsko, Německo, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Pokud je o článek 4, přeskum restrikcí a zákazů, Téměř všechny členské státy informovaly komisi o výsledcích svého přeskumu. Jeden členský stát tak neučinil. Tři členské státy hodnotí situace tak, že nemají žádné restrikce a ve zprávě jsou schrnuta odůvodnění členských států a také poznatky z konzultací eh, se sociálními partnery v daném státě. Provedli jsme eh, zvláštní průzkum mezi odpovědnými orgány členských států, pokud jde o jakékoliv náklady které by vznikly nad, rá, nad rámec běžných při aplikaci této směrnice, ale slyšeli jsme stížnosti na to, že omezení efektivity agentur, tedy to, jaký to má dopad na omezení efektivity těchto agentur, nebylo dostatečně proskoumáno národními orgány. A to znamená, že v některých případech stále vznikají vysoké náklady závěry zprávy. Za prvé obecně a to vypadá tak, že tato směrnice byla správným způsobem implementována a aplikována, ale na základě důkazů, které jsme získali, je třeba si uvědomit, že, ten, že ty dva cíle směrnice, které jsem zmínila na začátku, se nepodařilo naplnit zcela. Za prvé, princip rovného zacházení. My si uvědomujeme, že používání určitých výjimek a interpretace některých národních orgánů může vést až k tomu, že eh, to tady v praxi nepovede k žádnému zlepšení postavení ochrany agenturních zaměstnanců. Ti tedy jsou nadále relativně nechráněni a rovné zacházení jaksi v praxi neexistuje. Za druhé, pokud jde o přeskum restrikcí a zákazů, my jsme si eh, všimli, že v celé řadě případů národní orgány použili tuto klauzuli proto, aby Eh, byl zachován status quo, aniž by tedy skutečně provedli analýzu případných nákladů nebo přínosů těchto restrikcí. Nicméně některé restrikce byly odstraněny na základě eh, výsledku přeskumu z roku 2011 a není to tedy jednorázový efekt. Eh, čekáme další pokrok v členských státech. poté, co tedy budou řešeny konkrétní případy přílišného omezení agenturní práce. Je to samozřejmě celé ještě eh, rozpracované. Tady tedy máte představu o tom, jak to vypadalo na rok, konci roku 2013. Komise bude nadále pozorně sledovat aplikaci této směrnice. Svoláme výbor za účasti zástupců členských států a sociálních partnerů ve snaze identifikovat jakékoliv problémy s aplikací, můžeme tady použít dva nástroje. Za prvé je to ten tradiční zahájení řízení pro nedodržení této směrnice a samozřejmě my jsme ochotni použít tento nástroj. Druhým nástrojem jsou doporučení v rámci evropského semestru, a v případech, kdy je zjištěno konkrétní regulatorní břemeno v členských státech, které je překážkou dalšímu růstu a flexibilnímu fungování trhu práce, komise může vydat eh, pro danou zemi konkrétní doporučení. Není naším záměrem v tuto chvíli novelizovat směrnici, Naší prioritou je tedy zajistit především její správnou implementaci. Um, we, uh... Nyní jsme začali dostávat nějaké stížnosti od občanů a organizací. Nejs, není jich mnoho, ale máme asi tři, které analyzujeme. Máme také důležité. Uh, důležitý předměžnou otázku k soudu, e, kterou prezentoval finský soud Evropskému soudnímu dvoru C533 e, a týká se to článku 4. Je to um, případ, kde stěžovatel se domnívá, že ve zkušební době tedy, že národní orgány dostatečně nerevidovaly eh, e, ta omezení. A je to otázka důsledků článku 4 v té směrnici. Je to věc, kterou velice pečlivě sledujeme, protože to může vytvořit e, judikaturu v této věci a je náhodou zrovna dnes se dozvíme, jaké budou závěry. Takže očekáváme, že rozhodnutí soudu dostaneme do několika měsíců. Ehm, my, mm, já a můj kolega, rádi zodpovíme vaše dotazy, které budete mít k této zprávě. Thank you, Mr. Děkuji. Nyní, má, eh, nyní eh, otevírám prostor pro otázky a odpovědi. Paní Mona Šatě, máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu Silvovi za eh, velice kompletní prezentaci toho, jak tato směrnice se aplikuje. Na základě toho, co jste řekl, tak já mám pár doplňujících otázek Eh, na které bych ráda dostala eh, vaši odpověď, váš náhled na věc. První bod, ke kterému eh, se chci vyjádřit. Vy jste řekl, že tato směrnice má za cíl to, aby ti agenturní pracovníci Mm, nakonec eh, tedy vlastně eh, díky tomuto eh, jaksi odrazovému můstku se dostali k nějaké práci trvalé, mají to tedy zajistit lepší přístup k nějaké trvalé práci. A já se ptám, jak vy vyhodnocujete vývoj směrem k těm smlouvám, tedy na dobu určitou nebo té trvalé práci, Eh, normálnímu zaměstnaneckému poměru, když někdo začínal jako agenturní pracovník, ale je pravda, že tato směrnice teď naráží právě na situaci ekonomické krize v Evropě. Víme, že eh, eh, to testovací období pro aplikaci směrnici, směrnice je období, které teď je velice problematické z pohledu zaměstnanosti. Druhá otázka. Ta se týká těch výjimek, derogací. Tyto derogace, jak je lze zredukovat? A třetí, eh, eh, na základě eh, těch Eh, stížnosti. Eh, takže vy jste vyhodnotili náklady navíc, které to znamená pro ekonomiku, pro eh, podnikatele nebo tedy zaměstnavatele, protože na to si právě stěžují. A za čtvrté, víme dobře, že krize hodně tedy především poškodila zaměstnanost žen. A takže když jste zkoumali ty agenturní pracovníky, tak jste před, také zvláště se zabývali dopadu na zaměstnanost žen a mužů eh, v oblasti tedy agenturní práce, takže já bych ráda, abyste mi eh, osvětlil tyto čtyři otázky. Děkuji. Prosím, máme hodně otázek, můžete odpovědět? Ano, já odpovím teď na tuto otázku. Teď. Takže hned na začátku musím zdůraznit, že hlavní cíl směrnice je zajistit rovnost zacházení a máme tam na to doložku ustanovení, podle kterého mají tito pracovníci přístup, zvláštní přístup k možnostem eh, zaměstnat se potom v, té, v tom podniku, který je využívá. Tudíž za nelegální se považují takové doložky v pracovně právních smlouvách, které neumožňují eh, eh, nábor Eh, těch agenturních pracovníků, poté, co skončila ta jejich agenturní činnost a poté eh, eh, tam nemůže být bráněno tomu podniku, aby si je najal. Takže rovno zacházení, to je jeden z hlavních cílů. V rámci zprávy a hodnocení ekonomického dopadu jsme se ob, nějak specificky nezabývali, jak vlastně agenturní činnost je takovým eh, můstkem k té práci trvalé, ale samozřejmě podle našich údajů eh, hodně se to liší podle daného ekonomického cyklu. V době krize samozřejmě zde eh, je menší počet případů těch agenturních pracovníků, kteří nakonec byli najmuti na, do řádného pracovně právního poměru. Takže pokud si pamatuji dobře, tak bych řekl, že to procento úspěšnosti je nižší než 50 ale musím také skonstatovat, že na to bychom potřebovali zvláštní studii. My jsme takovou zvláštní studii v rámci této zprávy neprovedli. Tato zpráva se týká celkové aplikace směrnice. Výjimky, ano, výjimky tam jsou zakotveny, lze je používat, jsou součástí celé té rovnováhy ve směrnici. Nemáme v úmyslu eh, redukovat tyto výjimky náš úmysl je vyhnout se tomu, aby používání těchto výjimek nevedlo k situaci zneužívání. Tyto výjimky eh, tedy nemohou dávat eh, pracovníkovi dostatečné možnosti se chránit. Například eh, rozdílné odměňování, pokud by to mělo být pouze 50 eh, eh, než je to u pracovníka, který je v řádném poměru a dělá stejnou práci. Takže tady eh, potom je třeba si klást otázku vůbec, k čemu ty derogace vedly a staly se nestaly nějakou obecnou praxí. Takže my to řešíme případ od případu na základě jednotlivých stížností a podnětů, které dostáváme od příslušných organizací a občanů a členských států ale samozřejmě musí to vždycky e, být jenom v limitech těch derogací. E- ekonomický dopad. My jsme kladli tuto otázku příslušným orgánům i zaměstnavatelům. Žádný státní orgán e, nehovořil o negativním dopadu na ekonomiku či o nějakých tedy e, nákladech navíc pro ekonomiku či hospodářské subjekty. Někteří zaměstnavatelé si stěžovali na některá ustanovení směrnice a především na aplikaci principu rovného zacházení a především hodně, hodně si stěžovali na aplikaci těch omezení, těch restrikcí, tedy způsob, jak členské státy e, vyšetřovali, prošetřovali případy těch restrikcí na místě. Ale i my, tedy v jiném rámci, v rámci té akce Top Ten, jak tomu říkáme, kdy jde o to identifikovat konkrétní administrativní zátěž pro podniky. Tak tam především od malých středních podniků jsme obdrželi stížnosti o e, těch administrativních nákladech spojených s touto směrnicí, ale bez studie, bez nějakého prošetření nemáme konkrétní čísla. Jsou to pouze takové podněty, ze strany malých středních podniků především. A opakuji, v rámci akce Top Ten, tak jsme dostali některé podobné stížnosti, ale nebylo to vyčísleno. Pokud jde o ženy a dopad na ženy, zde si myslím, že jsme mm, k tomu neprovedli žádnou konkrétní studii, tedy v rámci této zprávy určitě ne. Um, Děkuji. Děkuji, pane Sova, za vaši prezentaci a vaše vysvětlení. Vy jste několikrát zmínil uh, stížnosti, které dostáváte od občanů a organizací. A řekl jste, že byly jenom tři výjimečné. Nevím, zda ty zah, tři zahrnují stížnost, kterou dal 3. Eh, září z britských odborů v roce 2013 tedy. Je to již více než rok, kdy komise má odpovědět na, ty, na tuto stížnosti. A nyní už to bude 15 měsíců, což se mi zdá, že dost dlouhá doba na odpověď na tuto stížnost. Podstata té stížnosti je jednoduchá. A je to věc, která je ve vaší prezentaci, kde se říká. Toto je systém, který funguje dobře víceméně. A pak se tam říká s výjimkou některých zemí, které mají výjimky, kde to v některých případech nefunguje vůbec. A uh, ta odborová stížnost říká, že k, rozsledem k rozšířenému e, zneužívání tzv. švédské výjimky v Británii, ta, tato, legisla, tato legislativní úprava v Británii není aplikována úspěšným nebo významným způsobem. Toto je velice závažná stížnost, je to proti britské vládě a podali ji e, hlavní tedy odborová organizace, která reprezentuje v podstatě veškeré organizovanou pracovní sílou v Británii. Bylo to podáno před 15 měsíci formálně Evropské komisi. Můžete k tomu říci, prosím, několik slov k té stížnosti? A nejdůležitější je, dejte nám, prosím, datum, kdy TUC může očekávat odpověď na tuto důležitou otázku, která se týká stovky tisíc agenturních pracovníků v Británii, kteří jsou vykořišťováni způsobem, Eh, před eh, jakým jsou chráněni eh, pracující ve zbytku Unie, tedy kdy se bude tato legislativa ve praxi aplikovat. Ano, já mohu říci, že stížnost britských odborů je jedna z těch tří. Je to ta nejstarší. Já mám bohužel povinnost dodržovat důvěrnost, protože stěžovatel chce, aby Eh, toto zůstalo důvěrné. Takže nemůžu zacházet do detailu, mohu jenom potvrdit, že tato stížnost existuje. Je to o aplikaci prvního typu výjimky, kdy agenturní pracovník má stálou smlouvu a mm, mezi jednotlivými eh, zaměstnáními je placen a týká se to výše toho platu a Eh, míry snížení platu ve srovnání se standardními eh, kontrakt, eh, smluvními zaměstnanci. My jsme byli v kontaktu s britskými úřady, my jsme již vytvořili nové pilotní postupy a ten případ je otevřen. A ano, máte pravdu, je na čase, aby komise rozhodla, zda bude Eh, postupovat dále, co se týče případu porušení, nebo zda to uzavře a doufám, že komise to udělá brzy. Je to ten případ, kdy nejsme, jsme, ne, nejsme nečinní, my sbíráme informace jak od stěžovatele, tak od národních orgánů a nyní máme všechny um, důležité body, abychom mohli rozhodnout. Myslím, že dále už zacházet nebudu. Děkuji, máte ještě právo na druhou otázku. Děkuji. Mně přijde zvláštní, že jste, máte povinnost mlčenlivosti. Toto je výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu. My jsme volení zástupci, abychom kontrolovali eh, to, co vy děláte. Toto byla veřejná stížnost. Já mám tady tiskovou zprávu odborové organ, odborového svazu, kde se říká, která byla mm, jaksi poslána tisku. Všechny podrobnosti té stížnosti jsou tam uvedeny. Mně se to nezdá důvěrné. Můžete mi říci, mm, e, kterým čl- který článek vám přikazuje důvěrnost a můžete e, mi říci bez ohledu na tuto důvěrnost, jaký je tedy váš záměr, zda tedy máte záměr odpovědět v brzké době na 15 měsíců starou stížnost? Myslím, že jste řekl, že už je na čase. Už můžeme tedy očekávat něco do Vánoc? Když je ta stížnost podána, tak stěžovatel má možnost žádat o důvěrné zacházení. Někteří stěžovatelé to udělají, někteří ano. V tomto případě odbory požádali o důvěrnost. Potom, eh, jak oni pak zacházeli s tím sdělením, to není naše věc, ale my máme povinnost zachovávat důvěrnost, pokud o to stěžovatel konkrétně specificky žádá. Podle, podle jakého článku nám říkáte, že to je důvěrné. Mm, pravidla pro mm, přístup zacházení se stížnostmi. Ano, můžeme vám dát podrobnosti. Ano, to je standardní postup. Ano, mohu říci, máme eh, kontakty jak se stěžovatelem, s kterým jsme se sešli již několikrát, a také s eh, národními orgány, které to mají vyšetřovat. Ten případ je stále otevřené rozhodnutí, eh, řekne, sdělí politický orgán, což je komise, pokud bude zahájeno řízení pro porušení smlouvy. Paní Steinrich? Děkuji vám. Děkuji za informace, které jste nám dali. Je to mm, jistě neuspokojivé, když implementace trvá tak dlouho. A mm, otevřené otázky zůstávají otevřené. Ta agenturní e, práce byla, byl nástroj, jak tedy um, um, pracovní dobu a tak dále. Nyní se to stalo nástrojem, jak nahradit standardní zaměstnance levnějšími um, agenturními pracovníky. Já jsem byla členem administrativního výboru agentury, pracovní agentury ve svém regionu a již tehdy bylo hodnocení regionálních agentur, že to, ten názor tedy byl takový, že to není cesta ven z nezaměstnanosti, ale nástroj, jak zajistit, aby eh, lidé vlastně našli zaměstnání, kteří jsou nezaměstnaní, za situace, kdy vládne trvalá nezaměstnanost. Tato eh, data již musela být k dispozici. Co se týče implementace rovného zacházení, mně se zdá, že vy sdílíte ten názor, že to je neuspokojivé. Já jsem již eh, z vašich předchozích před Eh, prohlášení viděla, že problémy vidíte, ale že není třeba to nějak eh, zlepšovat. Takže prosím, vysvětlete to. Když jde o interpretaci článku 4, a to bylo, ten rozsudek se očekával již v říjnu, eh, nyní padne až, padnul tedy až dneska, vidíte nebezpečí, že možná to další, nah, další nahrazení standardních zaměstnání agenturní prací tedy bude e, půjde dál negativním směrem pro tedy pro pracující. My máme konkrétní problémy s implementací. Evropské odbory nám říkají, že například um, zaměstnanci veřejných služeb jsou nahrazováni agenturními pracovníky v Něme- ve Francii. Německou situaci já znám a tam právě eh, rovné zacházení je ignorováno. V Británii o tom již hovořil můj eh, kolega. Já tedy eh, vidím, že také konzultace sociálních partnerů v některých členských zemí nejsou takové, jak se požaduje v té směrnici, například v Bulharsku nebo v Portugalsku. Můžete k tomu něco říci? A e, jaký je záměr tedy komise? Myslím, že je důležité, abychom co nejrychleji, nejpozději za dva roky e, dostali zprávu o implementaci, která bude zveřejněna. Protože Mm, tam ještě může být řada problémů. Vy jste řekl, že eh, jste se, že jste kontaktoval podniky, kde jsou problémy. Zjišťoval jste také, jaké jsou problémy pro dotčené pracovníky, jak tedy agenturní, tak také standardní zaměstnance. Protože nárůst ag- počtu agenturních pracovníků znamená, pokles eh, stálých pracovníků, teda nevytváří se tím žádná nová pracovní místa. Um, euh, euh, la consultation des partenaires sociaux. Il y a des euh, problèmes avec la consultation des partenaires sociaux Non. Mr. Silva? Yes. Um... Pan Silva? Dobře. Musím říci, že eh, účelem směrnice není omezit využívání agenturních pracovníků. Naopak, má to v podstatě legitimizovat agenturní práci na trhu práce za um, určitou kompenzací, což je rovné zacházení. Tak, aby podmínky těch agenturních pracovníků byly zlepšeny v důsledku aplikace principu rovného zacházení. Pak by tady neměly být žádné překážky, žádná další omezení využívání tohoto typu práce. Mm, to je tedy filozofie té směrnice. Funguje stoprocentně? Uspokojivě ne, to, a to není názor komise. My musíme i nadále monitorovat aplikaci této směrnice, ale doposud jsme neviděli žádné konkrétní návrhy e, změn do směrnice, ani přání Eh, dotčených členských zemí nebo ak- příslušných aktérů je modifikovat. Věříme, že agenturní práce má svoji úlohu, především v situaci, kdy ekonomický výhled je tak nejistý, protože zaměstnavatelé neví, na jak dlouho budou potřebovat zaměstnávat nové lidi. A proto potřebují nějakou míru ochrany Eh, především malé a střední firmy nemají dostatečné zdroje, proto outsourcují tyto funkce eh, dočasným agenturám, aby mohly rekrutovat ty nejlepší. My no, toto nevnímáme jako něco negativního, vzhledem k tomu, že tyto agenturní pracovníci mají práv, mají um, odpovídající ochranu, co se týče zdraví, e, přístupu k, k dalším zdrojům a tak dále. V některých případech se výjimky zneužívají a vedou k situaci, kdy rovné zacházení vlastně nemá smysl. My nechceme, aby to byl teoretický princip bez jakékoliv aplikace v praxi. Například srovnáváme tak s aplikaci eh, švédské výjimky v Británii, abychom viděli rozdíly a různé výsledky, jaké ta stejná eh, výjimka může mít. To je jeden aspekt. Potenciál zlepšení, ano, jak jsem řekl, eh, jsou nástroje, které komise chce využívat. Jeden z nich je Eh, možnost spustit řízení pro porušení smlouvy, pokud není směrnice řádně implementována. Dále jsou opatření v rámci evropského semestru. Ano, my jsme se ptali na názor zástupců pracujících na fungování směrnice a dostali jsme stížnosti odborů k některým aspektům aplikace směrnice, avšak neměli jsme eh, mm, dostali dost, neměli jsme, nedostali jsme podněty od zástupů pracujících, abychom to mohli realizovat. To je v podstatě všechno, co mohu říci. Zase otázka um, posouzení míry, do jaké tato směrnice nebo obecněji status práce, agenturní práce může představovat jakýsi krok uh, směrem k stálému zaměstnání. Existují studie některých konsultantů a také um, příslušníků nebo zástupců podniků, ale uh, v, této, v rámci této zprávy nepředkládáme žádnou takovou studii. Děkuji. A nyní dám slovo paní Steinbrück, ano. Já jsem měl ješ, měla ještě otázku k E, začlenění sociálních partnerů v členských zemích. Můžete mi říct, zda je pravda, že v některých členských zemích sociální partneři um, se nepodílí na implementaci a nepodíleli a co komise podnikla tedy v této věci, pokud tomu tak nebylo, protože je ve směrnici to stojí. Dobře. E, zapojení sociálních partnerů probíhá na několika úrovních. Na evropské úrovni e, jsou zapojeni do našeho expertního výboru a zapojili se do přípravy zprávy. I jsme požádali členské státy, aby ve svých zprávách také mm, konzultovali sociální partnery a tedy v rámci příprav těch národních zpráv. Sociální partneři, samozřejmě pokud nejsou řádně konzultovány v členských státech, tak mohou vždycky eh, se obrátit na eh, evropskou úroveň. Eh, pokud jde o aplikaci těch derogací výjimek, kde se vyžaduje zapojení sociálních partnerů prostřednictvím kolektivních smluv, tak to zkoumáme, ano. A můžeme akceptovat výjimky principu rovného odměňování pouze, pokud e, zde e, je to řádně zakotveno a implementováno kolektivní smlouvou. Takže to vždycky prověřujeme. Takže to je asi vše, co k tomu mohu a chci říci. Děkuji a nyní dvě otázky. Zároveň, abychom e, abychom tedy to zvládli všechno. Pan, pan Uli Kirstens jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Silvovi za prezentaci. Já myslím, že eh, v prosinci 2009 jsme se dohodli na této směrnici, což bylo dobré datum pro Evropský parlament, protože tehdy eh, v sociální oblasti eh, ještě nebylo to hodně. A já jsem rád, když na trhu práce existuje větší flexibilita, tak aby více lidí tedy mohlo působit na trhu práce. A z dlouhobého pohledu určitě eh, jim to pomůže. Ale teď k těm derogacím, k těm výjimkám, které jsou často překážkou rovnosti a zakládají takové možnosti různých kreativních řešení a mm, s cílem obcházet princip rovného zacházení, což v podstatě podkopává e, celý princip legislativy, protože tam máte různé e, e, Eh, lidi, kteří tvůrčím způsobem nachází eh, různé cesty, jak obcházet pravidla. A já se ptám, zdali nějak jsme schopni garantovat, že skutečně to nebude narušovat hospodářskou soutěž a přece o to šlo. Agenturní pracovníci by měli mm, být předmětem rovného zacházení, protože to je důležité pro hospodářskou soutěž a eh, je to tedy důležité pro podniky i jednotlivé osoby. Já si kladu otázku, zdali teď v této fázi eh, lze to nějak eh, změnit, novelizovat, abychom tam garantovali rovné zacházení. Pan Mann, nyní. OK, vielen ähm, Paní předsedkyně, já jsem si ověřil eh, tento princip, pokud jej akceptujeme, je to v pořádku, ale my jsme vlastně chtěli slyšet různé zkušenosti na půdě tohoto výboru. Já si myslím, že je dobré, že takovouhle směrnici máme, protože uh, není možné uh, pojímat tu různorodost podniků, které v Evropě máme uh, jednotně. Je tedy dobré, že tato možnost agenturní práce existuje, ale já jsem byl tedy nepříjemně překvapen uh, Eh, tím, jak velká regulatorní omezení agenturní práce existují, vzhledem k tomu, že to považuji za velice rozumné řešení. A proto se ptám, vy jste v té zprávě eh, hovořili o tom, že proběhly konzultace se sociálními partnery a také se všemi dotčenými eh, stranami a Eh, že tady vlastně stále na této problematice pracuje zvláštní skupina, zvláštní výbor. Kdo přesně tedy je členy, jak velký je, jak jedná, jestli elektronicky mm, nebo osobně a podobně. A za druhé, my eh, jako parlament také tady víme, jak důležité je vést dialog s sociálními partnery, ale eh, také vím dobře, že tedy v některých případech ti sociální partneři úplně chybí. A <clears throat> za třetí, vy jste v těch závěrech uvedli, eh, že můžete použít nástroje v rámci evropského semestru a vydat takzvaná specifická doporučení pro jednotlivé země. Ale já si kladu otázku, jestli to není bod, kdy tedy nejprve musí být prokázán nějaký nedostatek a vy jste hovořil o flexibilitě, my jsme měli tedy tu koncepci flexicurity, ale eh, z toho, co jste to řekl jako komise, jsem pochopil, že tedy ta agenturní eh, práce hraje důležitou roli v rámci té moderní, více flexibilní pracovní síly, která je potřeba. Čili já se ptám, jak si vlastně vy představujete konkrétně tu moderní flexibilitu? Well, um, uh, as I said... Jak jsem již řekl, trvalo nám šest let, než jsme přijali tuto směrnici. Eh, jednání v radě byla velice náročná a především se dotýkalo těch výjimek, v některých zemích. Tam eh, velice málo se omezuje využívání agenturních pracovníků a tyto země nebyly ochotny akceptovat zavedení nějakých konkrétních ustanoveních o rovném odměňování například. E, pouze za podmínky, že tam e, byla ta kvalifikovaná doba a o té se hodně e, jednalo. Trvalo šest let, než jsme našli kompromis mezi těmi státy, které mají úplně odlišné předpisy. A možná jenom bych měla připomenout potíže s kompromisem v radě a proto možná, že si to pamatují členské státy, tak radši nechtějí novelizovat směrnici. Vzhledem k počtu stížností, které jsem dostal, tak eh, my si myslíme, že ten počet není takový, aby opodstatnil eh, novelizaci směrnice. Eh, samozřejmě jsou jiné oblasti, jiné agendy, kde dostaneme hodně stížností, třeba pro porušení a to je důvodem pro novelizaci, kdežto tato směrnice tam to tak není. Ta není naše priorita pro revizi. A proto musíme řešit problémy tam, kde existují, protože existují problémy s aplikací směrnice. My jsme již identifikovali, my jsme identifikovali, jak členské státy třeba aplikují článek 4 revize restrikcí a jak aplikují některé ty výjimky, které vedou k situacím, které e, vůbec e, se ani nepodobají rovnému zacházení a tudíž v rámci směrnice, ale, jak jsem řekl, neplánujeme nějakou novelu. Nyní flexibilita zakotvená ve, ve směrnici, to je možnost využívat agenturní práci bez restrikcí, například e, e, zákazy, sektorové zákazy nebo e, tedy Ehm, to trvání, eh, eh, ta doba, po kterou ten pracovník je přidělen na tu práci a eh, potom tam jsou stížnosti kvůli těm restrikcím, že ty agentury nemohou používat agenturní pracovníky, jak třeba by si přáli, jak dlouho by si přáli. My zde máme článek 153. To je článek smlouvy, který dává Unii kompetenci chránit, eh, vytvořit eh, legislativu, která chrání pracovníky, to znamená zakotvit minimální standardy ochrany pracovníků. A teď podniky ale přišly mm, eh, s problémy, které ale by se musely řešit v jiném typu legislativy, to znamená zavést harmonizovaná pravidla, která by garantovala volný přístup k agenturní práci a to by bylo ale podle legislativy jednotného trhu a ne podle pracovně právní legislativy. Takže tam by byl jiný základ. A my tedy eh, chceme po členských státech, aby zrevidovali ty restrikce, ale nemůžeme jim uložit, aby je eh, eliminovali. To nemůžeme. A doposud aspoň tak komise se domnívá, že nemáme v této směrnici žádný právní základ, abychom Eh, uložili zrušení restrikcí. My můžeme pouze radit, že třeba zavést flexibilitu, je třeba, aby ty restrikce byly úměrné, aby členské státy v tom podnikaly kroky. To je maximum, co můžeme zde dělat. Pokud jde o ochranu pracovníků, jak jsem řekl, tak zde my mm, pořád jednáme a posloucháme neustále občany, Mm, kteří mohou předkládat eh, stížnosti, nasloucháme odborům, jsme v pravidelném kontaktu s odborovými svazy. A jak jsem řekl, můžeme i jednat eh, tak, aby členské státy implementovali směrnici způsobem, který bude více v souladu s jejími cíly. Děkuji. Paní Adžia a potom pan Martin. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám takovou úvahu úvodem. Především Eh, tedy pracovně právní smlouvy na dobu neurčitou. To je přece norma. Alespoň tak by to mělo být. To by měla být normální situace. Takže když hovoříme o smlouvách na dobu určitou, no tak to by nemělo být pravidlo, ale výjimka pravidlu. A, mm, mm, a tak bychom k nimi měli přistupovat. A dále Potom bych chtěla zdůraznit další aspekt, a to je mobilita pracovníků. Pořád eh, se hovoří o této koncepci v mý země. Eh, země je to ale nejistá práce, tak bych to nazvala, protože nemáme žádné nástroje sociální ochrany, které by garantovaly, že v okamžiku, kdy eh, zde my chceme aplikovat tuto vizi na trhu práce, tak na druhé straně nemáme ale nástroje na ochranu takže to jsou základní eh, eh, premisy, které chci zdůraznit. Dále bych chtěla hovořit o výjimkách. Já mám dojem, že ty výjimky, ty derogace se staly alibi výmluvou eh, pro členské státy a to proto, aby mohli aplikovat směrnici, jak se jim zlíbí. A zde máme tedy to ustanovení o výjimkách a to v podstatě nemá žádný smysl a e, jenom se to využívá podle toho, jak je to vhodné. Zde bych mohla ocitovat e, třeba německou derogaci a další. A potom další věc, a to je spíše otázka, ale bohužel předem znám odpověď. Ty výjimky by měly se týkat pouze ekonomického zacházení, anebo také by se měly týkat e, norem, protože nakonec přece je samozřejmě je, je třeba mm, mm, především věnovat eh, pozornost i podmínkám práce a nejenom ekonomickým podmínkám. Děkuji, pan Martin. Děkuji. Ve světle otázek a odpovědí tak vidím, že využívání agenturní činnosti je odlišné mezi státy, eh, takže v některých zemích, jak se zdá, Mm, to znamená zneužívání, vykořišťování eh, lidí, žádná rovnost, zacházení, žádná bezpečnost a tak dále. Ve Francii to probíhá eh, zhruba řečeno dobře a podnikům se to líbí. Já mám dvě otázky. Zdali komise hodlá chce stanovit maximální limit pro používání agenturních pracovníků v podniku, tak aby nedocházelo ke zneužívání, aby podniky třeba nefungovaly z 90% eh, přes agenturní pracovníky. A za druhé, hodláte omezit opakování eh, stejné práce kterou by prováděl stejný agenturní pracovník pořád opakovaně. Vlastně to je taková příležitost nenajímat na dobu neurčitou toho pracovníka. A potom taková poznámka. My máme specialisty tady na eh, tu práci, tedy to jsou naši tlumočníci a já jim děkuji za vynikající práci. Euh, donc, euh, d'abord. Euh... Nejprve. No. První otázka. Italské poslankyně. Takže já to chci říct jasně tady. Bez výjimek, bez těch derogací bychom neměli žádnou směrnici. Taková byla situace v roce 2008. Bez výjimek žádná směrnice. Tudíž to není buďme realisté. Ehm, Eh, mít nějakou směrnici, která by měla všechny normy ochrany bez derogací, to tehdy nešlo. To byla jediná možnost, jak mít nějaká minimální, minimální pravidla, která by se vztahovala na všech 28 států, eh, mezi kterými panuje obrovská různorodost institucionální předpisů, v předpisech a tak dále. To jsou prostě minimální standardy, minimální normy a členské státy mohou, pokud chtějí a přejí si, přijmout striktnější míru ochrany. Ale toto je to minimum, co se nám podařilo dosáhnout za stávajícího stavu pro Evropu. Bez derogací žádná směrnice. A teď k té otázce. Ne, komise nehodlá e, ukládat nějaké kvóty pro používání e, e, agenturní činnosti agenturních pracovníků v podnicích to by byl takový mikromanagement, do kterého bychom se pouštili, což, myslím, překračuje všechny normy subsidiarity. Ne. Naše cesta je odlišná, to znamená garantovat, pokud to půjde, rovnost zacházení a e, nejlepší možnou ochranu těmto agenturním pracovníkům. Tedy touto cestou a ne ukládat nějaké restrikce podnikům. A pokud je otázku zneužívání, to znamená, že se ty smlouvy v podstatě opakují pořád. Pokud velká část agenturních pracovníků eh, vůči svému zaměstnavateli mají eh, smlouvu na Eh, dobu určitou, tak jsou chráněni právě směrnicí, která upravuje aplikaci smluv na dobu určitou. To je směrnice 9971. Eh, Takže jsou chráněni touto směrnicí proti opakování těch smluv na dobu určitou a zároveň když jsou agenturními pracovníky, tak automaticky mají tuto ochranu ve smyslu té druhé směrnice. Ale potom máme zde určitou část agenturní činnosti, agenturních pracovníků, kteří mají i e, smlouvu na dobu neurčitou, takže jsou chráněni, to znamená, eh, eh, Oni tedy jsou umístěni v tom daném podniku a e, tam, e, tam žádné limitace není. Tam prostě se e, mohou, mohou, že to jejich nasazení v tom podniku opakovat. Ale oni mají, mají ale tu základní smlouvu s tím svým základním zaměstnavatelem mají na dobu neurčitou, tak potom u toho podniku, který používá, mohou opakovat, se opakovat to jejich nasazení. Děkuji. A nyní pan Šulce a pan Fontulis. Děkuji eh, za vaše vysvětlení. Já mám otázku a také ještě připomínku. Za prvé otázka. Máte nějaké zkušenosti, pokud jde o souvislost eh, mezi agenturní prací a minimálním mzdou? V některých zemích je institut minimální mzdy, některé už dlouho, některé ho čerstvě zavedly a mě by zajímalo, eh, jaký dopad to má například na problematiku agenturní práce, jestli máte nějaké zkušenosti. A potom tady připomínka, já si myslím, že o agenturní práci existují studie, zprávy, to je sice hezké, ale já si eh, kladu otázku, jak je to v praxi. Já jsem eh, pracoval více než 10 let v vedoucích pozicích malých a středních firm. Já jsem tady poslanec poprvé a vím eh, z vlastní zkušenosti, že tady agenturní pracovníci prostě mají horší zacházení než eh, řádní zaměstnanci, ať už jde o pracovní podmínky, mm, mzdu, volno a tak dále. A proto tedy já nemohu ze své praxe potvrdit, že by to bylo tak, jak to říká pan Steinbruck, A jak říkám, pracoval jsem více než 10 let ve vedení podniku. Pan Fontulis? Děkuji. Paní předsedkyně, musíme být velmi opatrní tohoto, u této směrnice. Je totiž docela možné, že eh, po implementaci se ukáže, že ten přínos byl jednostranný, a to pouze pro podniky. A otevřeme tím navíc dveře vykořišťování eh, některých pracujících. Můj jediný dojem tedy z využití agenturních pracovníků u nás doma je například eh, Eh, zkušenost z pošty, kde tedy ti agenturní pracovníci pracují několik hodin ráno, několik hodin odpoledne, několik hodin večer, takže celkem je to vlastně málo hodin, dejme tomu šest, a dostanou za to nízkou mzdu, ačkoliv vlastně pracují dlouhý den. A to je tedy skutečně extrémní forma flexibility. Já tedy opakuji, že to je zkušenost eh, z práce na ze zaměstnání na poště v Řecku. A to je, myslím, opravdu velmi špatné, protože to je vlastně jen jiná forma, jak vykořišťovat lidi, ačkoliv tomu říkáme flexibilita. Musím si, že my jsme si tedy provedli studii o tom, jaký dopad to má na zaměstnanost před už před pár lety a musím říci, že tady ano, máte pravdu, v některých situacích to může vést extrémnímu vykořišťování. Eh, to já rozhodně nezapírám, ale chci říci, že bez této směrnice by to bylo ještě horší. Tato směrnice zavedla aspoň některá ochranná opatření pro agenturní pracovníky, která posud v členských státech neexistovala. Bez této směrnice bychom neměli vůbec žádná ochranná pravidla pro agenturní pracovníky, kteří už teď představují 1,6 pracovní síly a v některých zemích je to mnohem víc. A některé členské státy musely zavést do své národní legislativy pravidla, která byla eh, jaksi kvalitnější z hlediska ochrany než to, co platilo předtím. Čili rozhodně je to krok správným směrem, pokud jde o ochranu pracujících. Minimální mzda? Ano, samozřejmě i tady platí u agenturních pracovníků, a to bez ohledu na směrnici, ale ten typ ochrany, který jsme tady měli na mysli, platí tedy na té úrovni vyšší než minimální mzda. Jde nám totiž o rovné zacházení ve srovnání s řádnými pracovníky dané firmy. Takže ta problematika minimální mzdy tady vlastně není úplně aktuální. My se snažíme nastavit podmínky na vyšší úrovni než minimální mzda. A jak tedy jsem již řekl, bez této směrnice by situace byla ještě horší. Paní McIntyre a poté paní Morvaj. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu Silva za jeho prezentaci, která byla velmi zajímavá. Já jsem také tady z toho prostředí malých a středních podniků. 25 let jsem vedla vlastní podnik. A musím říci, že my bychom to nezvládli bez možnosti najmout si agenturní pracovníky. Jestliže mám řádný zaměstnanec odjede na dovolenou, tak to nezvládnete bez agenturního pracovníka, který zaplní mezeru. Pokud je někdo nemocný, musíte mít možnost najmout si agenturního zaměstnance. A ze své zkušenosti mohu říct, že to vede i k řádnému zaměstnání. Ve chvíli, kdy tady už k vám někdo dochází pravidelně, vy se na něj zvyknete, osvědčí se a vám se uvolní pracovní e, místo, tak mu jej nabídnete. Čili e, práce na částečný úvazek ani agenturní práce sama o sobě není špatná. Neměli bychom tedy podlehat dojmu, že e, agenturní práce je negativní. Žádný malý podnik by bez ní nepřežil. Nejde jenom o vyplnění mezer v případě dovolených nebo nemocí, ale také v případě projektů, které třeba poběží jen pár měsíců. V tom případě přeci nebudete najímat někoho jako řádného zaměstnance a následně ho zase propouštět. Ne, najmete si agenturního pracovníka, takže já mám pocit, že jsem slyšela příliš mnoho negativních argumentů a ráda bych upozornila na to, jak důležité je mít možnost najmout si agenturního pracovníka. A teď tedy moje otázka. Myslím si, že tři stížnosti to je opravdu eh, malý počet. Eh, jak řekla komise. Od Šona jsme slyšeli, že jednu ze stížností podali eh, britské odbory. Mě by zajímalo, jestli jste obdrželi nějaké stížnosti v souvislosti s článkem 4, čili stížnosti na zbytečná omezení či zákazy. Paní Morvaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla vlastně říct něco podobného, co řekla paní McIntyre. Toto vystoupení ukázalo jasně, že žijeme v paralelních světech, kdy ve starých členských státech eh, je situace jiná než těch nových, které, které jsou kolo, předmětem kolonalizace, jako je třeba Maďarsko, moje země. My máme tady velký a, eh, převis agenturní práce. Co to znamená pro naše zaměstnance a zaměstnavatele? Znamená to, že západní firmy, které vyrábějí v Maďarsku, zaměstnávají pouze agenturní pracovníky, nemají žádné řádné zaměstnance. A proč? Aby zaměstnavatel nemusel dodržovat určitá práva a zaměstnanců. Místo toho si za 200-300 euro najme v podstatě otroky. 200-300 euro na měsíc. Aspoň takováhle je u nás představa, pokud je o agenturní práce. V maďarském slengu hovoříme o agenturních pracovnících. Máme tedy agentury, které si, někoho, které si je najímají a potom uživatele. A my tady vlastně v našem slengu, jak si máme výraz, který ani nezná to slovo zaměstnanec. A já tady znám celou řadu případů, kdy eh, tento systém je v Maďarsku eh, zneužíván. Mě by zajímalo, jestli v tom eh, pracovním výboru, který jste tady zmínil, jsou také zastoupeni zástupci z Maďarska, a také víte, za jakých špatných podmínek maďarští eh, zaměstnanci musí pracovat eh, ve chvíli, kdy mm, jsou to agenturní pracovníci západních firm, jež u nás způsobí. Zajímá mě tedy, jestli víte, jaké zkušenosti mají maďarští zaměstnanci a pracující. Takže za prvé dovolte mi odpovědět paní McIntyre. Ano, jedna ze stížností byla předložena organizací zaměstnavatelů ze Švédska. Šlo právě o článek 4 a problematiku omezení a toho, jak švédský, švédská vláda řeší některá tato osna, tato omezení. Konkrétně tedy eh, si stěžoval také jeden německý zaměstna, zaměstnavatel a šlo tedy o dé, možnou délku nasazení. Komise zaujala takové stanovisko, že členský stát tedy nepředložil přeskum svých omezení. Šlo konkrétně tedy o Lucembursko, které je zmíněno ve, smlouvě, ve zprávě a my tedy jsme v kontaktu s lucemburskými úřady. Pokud jde o problematiku pracovních podmínek maďarských pracovníků, Maďarské odbory jsou zastoupeny v evropských strukturách odborových svazů a mají možnost vyjádřit svá stanoviska a upozornit na kritické situace i na půdě toho zvláštního expertního výboru, který stále funguje a to i za účasti dalších sociálních partnerů. Já také chci upozornit na to, že existuje odvětový eh, zvláštní výbor, který se věnuje přesně problematice agenturní práce. Máme tam tedy zástupce združení eh, a odborů které zastupují na jedné straně zaměstnavatele, na druhé zaměstnance v tomto odvětví v Evropě. A musím říct, že tento typ problémů řeší pravidelně během diskuzí v, na půdě tohoto odvětvového výboru. Děkuji. Budeme tady muset pokročit k dalšímu bodu programu. Jsem si jistá, že ještě budeme mít příležitost vrátit se k této diskuzi později. Bod 7 programu Evropská centrální banka, výroční zpráva. Výroční zpráva za rok 2013 Evropské centrální banky. Spravodajem je pan Kasa. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé vám chci poděkovat všem za pozměňovací návrhy, které byly předloženy k tomuto stanovisku. Bylo jich 88, většina z nich vylepšuje text, který potřeboval lépe vyvážit. Zvláště souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů k odstavci 1. Ty zahrnují pozměňovací návrhy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Informace obsažené v těchto pozměňovacích návrzích doplňují představu o situaci v Evropské unie a jsou to tedy další statisticky relevantní informace. Jsem přesvědčen, že tyto pozměňovací návrhy lze zapracovat do kompromisního znění. Nemám nic proti pozměňovacímu návrhu 14 a také nemám žádnou námitku proti pozměňovacímu návrhu 15 a 17, což se týká dvou skutečností, se kterými mohou souhlasit. Úpravy odstavce 2 souvisí tedy s se snahou poskytnout komplexnější informace o současném stavu v zemí eurozóny. Tady tedy děkuji kolegům za pozměňovací návrhy 18, 20, 21 a 23. Já jsem si také poznamenal, že pozitivní indikátory tedy mohou být vlastně odrazem skutečnosti, že je stále více eh, využívána agenturní práce nebo práce na dobu určitou, ale myslím, že to nelze takto jednoduše prohlásit a je samozřejmě nutné si na to dát pozor. Já podporuji pozměňovací návrhy, které poukazují na nepříznivé zkušenosti některých členských států, pokud jde o pozměňovací návrhy k odstavci 3. Tady tady jde především o výhrady, pokud jde o doporučení ECB stran fiskální konsolidace a vůbec tady o jaksi optimistický názor ECB na celou věc. Tady, tady vidím určitý potenciál pro dosažení kompromisu. Chápu, že kladete důraz na vytváření vysoce kvalitních pracovních míst, jako je to například pozměňovacím návrhu 54. Pokud je odstavec 4, tady vítám pozměňovací návrhy, které zdůrazňují nutnost větší transparentnosti a demokratické zodpovědnosti, například eh, v pozměňovacím návrhu 59 tady byla tady celá řada velice užitečných názorů, ale já si myslím, že některé z nich zacházejí až příliš daleko. Například Evropské Schéma příspěvků do sociálního pojištění, no to je něco, co nemohu podpořit. Pozměňovací návrh 64. Tady mohu souhlasit s tím, že sociální pilíř by byl výhodný, ale nesouhlasí s tím, že by měl být implementován v rámci EMU. Myslím, že by měl fungovat paralelně. Odstavec 5 a pozměňovací návrhy tady. Šlo především o odstranění odkazu na flexibilitu, to mohu akceptovat a také mohu akceptovat zahrnutí odkazu na e, zvýšení konkurenceschopnosti a, a vytváření kvalitnějších pracovních míst. Pozměňovací návrhy 88-87 já chápu důležitost stabilních cen, ale dal bych si pozor na to, eh, na, zdali takováhle opatření eh, mají být součástí smluv. To je tedy vše, pokud jde o můj názor na pozměňovací návrhy, drazí kolegové, a já doufám, že se nám podaří najít kompromis a vypracovat vyvážené stanovisko. Děkuji. Děkuji, pane kása a nyní dám slovo zástupci SND López. Děkuji, pan Kasa, za práci, kterou jste udělal v posledních týdnech. Chci říci, že ta práce, kterou děláme, je velmi relevantní a e, významná. Je to první, kterou tento výbor vykonal v tomto, na toto téma. Ten návrh je dobré východisko, na které můžeme pracovat. Naše stanovisko eh, postupně prosadíme během setkání a připravíme vyrovnaný, vyvážený text, který by byl dostatečně silný. Jaké byly naše pracovní linie jaké byly naše návrhy a stanoviska pro uh, politiku CB na rok 2013 a co bychom měli dělat v budoucích letech. Ta situace na trhu práce je velmi znepokojivá, makroekonomický rámec je stále negativní a pokračuje to i nadále. Jak se zdá, tak je to něco normálního. Mm, všechno je známé, ta situace bohužel nadále pokračuje, je tam velice nevyvážená míra nezaměstnanosti v různých zemích. Je pravda, že e, politika, je to politika nízkých úrokových sazeb, ještě se to snížilo v roce 2013 a je to pozitivní, ale nestačí to. Ukázalo se, že to nestačí a řekli bychom, že bychom potřebovali tedy e, podniky, politiky, které nebudou tak konvenční a mm, abychom řešili aktuální problémy. My zde máme eh, strukturální problém v eurozóně, která nefunguje, třeba to napravit, ale pouze to funguje na straně poptávky a nabídky a fiskálně na straně tedy poptávky by měla být méně agresivní a samozřejmě my zde máme prostor pro fiskální stimuly a měli bychom tedy to využít. Pokud jde o nabídku, je třeba provádět reformy, ale reformy, které nepovedou k nějaké větší nejistotě či nerovnostem, které již existují, je zde velké riziko větší nejistoty na trhu. Flexibilizace, ano. Zde flexibilita, ano, ale i zároveň ochrana. A e, zde my to zdůrazňujeme i v kompromisu a i by se o tom mělo hovořit více v tom mandátu centrální banky, která má samozřejmě pod sebou i kontrolu nad inflací a zaměstnaností. Je zde riziko, které musí řešit evropská ekonomika, to je jasné. To je takový mix tedy eh, deflace a i tedy to zastavení ekonomiky. Všichni to vědí a kritizují. Je zřejmé, že zde eh, je třeba použít měnové stimuly, abychom eh, bojovali proti deflaci, fiskální stimuly, eh, aby skutečně se zvýšily úrokové sazby, ale aby to bylo neutrální a potom podporovat poptávku a potom reformy pro eh, potenciální růst. Je zde potenciál růstu od od léta se to hovoří i v různých manuálech, v ekonomických příručkách, to je pravda, ale my v Evropě musíme eh, především přijmout fiskální stimuly. Zatím jsme to nedělali dobře. Potom fiskální stimuly zatím neexistují vlastně teď. A potom za třetí, co musíme udělat, je reforma. Reforma zatím nebyla dostačující a já doufám, že konečně se to začne dělat. Thank you. I'll give the floor to Madam Trebesius from the ECR. Vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich mich beim Tentokrát bych chtěla poděkovat um, zpravodaji za vynikající spolupráci a připravenost k eh, hledání kompromisů. Já jsem toho názoru, že v budoucnosti budeme schopni uh, pracovat na to, abychom mohli dospět ke společnému ehm, dokumentu, který by představoval určitý koncensus. Současně chci zdůraznit, že um, některé body z mé strany vnímáme velice kriticky a to je Ehm, tady je, jsem při, k tomu přidala jednu připomínku, například eh, různé typy zadluženosti v bilanci ECB. To není vhodná forma, eh, jak tedy zatěžovat do budoucna mm, daňové poplatníky a snižovat nezaměstnanost v eurozóně. Mm, dále souhlasím s tím, že ECB um, ehm, dále vyzývá členské zámy, aby provedli nutné reformy trhu práce. To my podporujeme a dále mm, jsem optimistka v tom, že v budoucnu můžeme vypracovat dobrý dokument, který by obsahoval ty kompromisní eh, stanoviska. Děkuji vám. Děkuji paní Hakins za ALDE. Paní Harkin za Alde, máte slovo? Harkin, she's not... Paní Harkin. Then we'll go to the GUE group. Tak přejdeme na uh, eh, GUE. Um, ehm, pan Jarek tady také není. To jsem ráda, protože tak toto stihnem. Máme, nemáme příliš mnoho času. Eh, takže karimateli, zelení. A poté Laura Gia za FDD. Nechcete slovo? Ne. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat kolegovi Kasovi za práci a také i mm, poněvadž zde vidíme, že trochu i naše postoje se začínají vnímat. V prvním čtení mm, ty naše návrhy mm, v podstatě Mm, byla smetená a mm, to, co se tam dohadovalo, se nám nelíbilo. A potom v průběhu vyjednávání mm, se předkládaly určité pozměňovací návrhy a doufujeme, že i některé, které jsou pro nás zásadní, budou prosazeny. A to především jsou to pozměňovací návrhy, které jsme předložili, které jsou zásadní pro nás, protože v určitém smyslu zdůrazňují, jaká je situace Mm, na eh, trhu práce a v ekonomice. Víme, že je velice vážná, především v Itálii teď v tomto období. Další důležitá věc, mm, kterou musím zdůraznit, je, že mm, dodržování paktu, a to především neodchylovat se od toho limitu 3%, tedy 3% zadlužení, dluh HDP. To je pro nás neakceptovatelné teď. A to především to musí být jasné přece, pokud stát nemá možnost investovat a, eh, eh, a když se zvyšuje inflace, no tak a nemůže investovat, tak nemůže růst eh, ekonomika, reálná ekonomika a hm, měnové toky přece musí jít ne do banka, ale do reálné ekonomiky, protože to je jediný nástroj, který umožní osobám, tedy malým středním podnikům, zaměstnancům, aby se nadechli a um, aby se ta ekonomika oživila, aby se zmohly. Další věc, které věnujeme pozornost, pozměňovací návrh 12. Tak tady podle nás zde zatím eh, ne, nebyla vyváženým způsobem pojmuta ta situace nezaměstnanosti. Zde mám jenom takový údaj, který chci přednést. V Německu třeba 7,7% se říká, v Řecku 57,3%, což jsou podle mě údaje velice vymluvné. A nejde třeba je komentovat. Teď pokud jde o eh, centrální banku. Více než hovořit o institucionalizaci, tak spíše by hovořila o odpovědnosti, demokratické, transparentní odpovědnosti této banky. Je nemyslitelné, aby zde eh, se v tomto smyslu nezměnila, protože musí garantovat transparentnost zde lze mnohé kritizovat, eh, třeba pokud jde o data, o údaje. My jsme chtěli je třeba my jsme eh, i chtěli eh, zdůrazňovat oživení zaměstnanosti v zemí, které nepřijali euro. A tam mm, mm, mm, a třeba a srovnat je s těmi zeměmi, které mají euro a tam porovnat tedy eh, stav nezaměstnanosti. Tedy chtěli bychom tyto údaje, ale i v, jak si v kontextu té kritiky, tak také bychom chtěli i eh, skonstatovat, eh, že zde byla určitá, začala být určitá střísnost vůči našim námitkám. Děkuji, poslední slovo má pan Kasa. Velice stručně chci poděkovat kolegům za analýzu těchto pozměňovacích návrhů a za ducha spolupráce, který doufám vydrží i do budoucna. Eh, v příštích dnech bude nalezeno společné eh, prostor pro eh, vyvážený návrh. Děkuji. Děkuji Děkuji, pane Kase. Um, přijetí ve výboru bude 1. 2. prosince, eh, v ikon 8. prosince, pak to půjde do pléna v únoru příštího roku. Nyní se dostáváme k bodu 8 pořadu jednání, kdy jsme žádali o výboru pro zaměstnanost studii o Um, ubytování a chráněných eh, dílnách pro, postiženě, pro postižené, náklady a výnosy investic. Um, máme sedm autorů eh, studie a pan Leže a pan Harper kteří zastupují těch sedm autorů a kteří nám budou um, moci uh, stručně shrnout výsledků jejich studie, které studovali. Pan Ježíš. Děkuji vám. Já jsem zde společně s Greg Harper. Je, oba jsme z Optimity Matrix a měli jsme provést tento výzkum a prezentovat naše zjištění. Tématem té zprávy je eh, mm, ubytování a chráněné dílny pro postižené náklady a výnosy, návratnost investic. Takže se, jsme se pokusili zmapovat situaci v EU, najít zajímavé příklady a ehm, poučení, které z toho plynou, problémy, které ehm, souvisí s náklady a návratností investic některých politik, které měříme. Toto je tedy eh, mm, jak ta, mm, vzhledem toho, jak ta prezentace vypadá, nebude příliš dlouhá. Abych prezentoval uh, stručně tuto studii, když se podíváme na náklady uh, investic, uh, ubytování a uh, chráněné dílny. Uh, Rozumné posuzujeme tedy chráněné dílny a ubytování a také obecně tu situaci. Pak jsme v té studii ty dvě, eh, dva aspekty sloučili. Pak se jsme posuzovali alternativní politiky trhu práce a důvodem bylo, že definice v jednotlivých členských zemích se velice obtížně jak si definuje, co je rozumný standard ubytování a podobně. Zaměřili jsme se na šest členských zemí. Belgii, Německo, Maďarsko, Španělsko, Švédsko a Británii. A provedli jsme šest typů ekonomické analýzy. Byly různé, některé um, se týkaly nákladů a výnosů. Uh, německý systém a změna v systému kvót a zjištění roku 2000, roku 2000 pak um, zákon o diskriminaci, proti diskriminaci postižených v Británii, pak jsme se posuzovali situaci v Maďarsku, pak projekty financované z ESF v Litvě, uh, Towards Work, a pak jsme uh, posuzovali podporované zaměstnání v USA a dále eh, kontrolní mm, vzorky, které probíhaly v takzvaných individuálních eh, službách. Abych eh, přišel k nějaké větší, širší ekonomické perspektivě, než teď tedy předám slovo kolegovi Garesovi. Děkuji. Na metodologie této zprávě je analýza nákladů a návratnosti výnosu. Jak již název napovídá, role této analýzy je posuzovat eh, intervence a eh, náklady, které se souvisí, souvisí s, implement, s jejich implementací a porovnání s efektivitou. Jaký tedy eh, měli vliv na stanovené cíle. Role cost-benefit analýzy je porovnávat to ve společném formátu s cílem identifikovat, zda některá iniciativa má, přináší přidanou hodnotu a návratnost investic. Jak tomu často je, v určité fázi některé typy dopadů nelze kvantifikovat a v této zprávě se je pokousíme vysvětlit um, mm, proč je to důležité, i když to nelze kvantifikovat. Další je otázka perspektivy. V té zprávě je vidět, že je tam celá řada různých perspektiv. Jednak z hlediska tedy jednotlivce, zda je na tom ten jednotlivec finančně nebo pocitově lépe, potom hledisko vlády, zda tedy návratnost Mm, zdaní je, tam existuje, anebo společenský dopad, kdy se můžeme podívat na sociální ekonomický dopad. A ta data se obtížně získávají, ale pokusili jsme se o to. A na závěr je takzvaná atribuce, tedy jak dobře je možné identifikovat příčiny a důsledky, jak mož- je možné posuzovat uh, Mm, dopad na výsledky, o které usilujete. Některé věci nelze vyčíslit. Eh, My jsme někde aplikovali určité metodologické změny, abychom přinesli eh, příklady té atribuce. Děkuji, Gareth. Některé výzvy. Mm, ta první to ani není vlastně výzva, to je otázka toho, jak míra zaměstnanosti postižených je uh, eh, mojnásobná vůči běžné populaci. První je, problém je definice postižení v jednotlivých členských zemích. Eh, je tady celá řada sociálních lékařských definic. V podstatě ta lékařská zdravotní definice eh, dává to břemeno jednotlivci. Říkáte, tento jednotlivec nemůže dělat některé věci, přičemž společenská definice spíše eh, dává to břemeno společnosti, kde se říká, že lidé jsou postižení eh, spíše z hlediska toho světa, kde žijí. A to je právě asi jedno z těch nezajímavějších témat. Koncepce postižení a eh, to, jak ta, ta zpráva vypadá, je, to je mm, obtížné, protože jsou různá postižení duševní zdraví a týkající se duševního zdraví a podobně. Na tomto základě jsme brzy zjistili, že e, v členských zemích to samé neznamená e, to samé a je obtížné identifikovat, co vlastně, o čem vlastně mluvíme v různých členských zemích. Ale pokusili jsme se o to. První problém je, jsou díl, chráněné dílny. Jak jsme se dalo očekávat, neexistuje společná definice členských zemí. My, eh, co jsme viděli jako společnou definici, je, jsou mm, případy, kdy ty dílny zaměstnávají postižené a postižení spolupracují společně a jsou chráněni před jiným typem jaksi zaměstnanců. My jsme se pokusili to schematizovat. Ty chráněné dílny mají často různé cíle. V některých členských zemích eh, mají pomáhat eh, velice těžce postižením dostat se na pracovní trh nebo dostat se k práci. Je to vlastně alternativa péče spíše než alternativa jiným typům zaměstnání. V jiných členských zemích tento aspekt přechodu do zaměstnání je důležitější. Také to ovšem vede k některým problémům. My se snažíme ukázat, že když tady máme různé typy, různé označení si tradičních a těch přechodných chráněných dílen, které mají pomoci lidem dostat se na otevřený trh práce. Provedli jsme analýzu nákladů a přínosů. Mm, posuzovali jsme to z finančního hlediska a v případě Civitan, maďarská chráněná dílna, tak tam eh, to nebylo nákladově efektivní, protože ty peníze, které do toho vláda vložila, se vrátily s mnohem nižším výnosem. Bylo to asi 20 centů na euro. Skutečná otázka je, zda toto chceme posuzovat, protože nehmotné výhody eh, nelze eh, kvantifikovat, jsou širší a obtížnější získat data a alternativa je, že tito lidé by byly v nějaké formě péče. Takže tady by byly náklady pro rodiny, pro ty, kteří by jim pomáhali, spíše než aby pracovali ve chráněných dílnách. Dále eh, přechodné hm, dílny, které by měly lidem pomáhat v přechodu na otevřený trh práce, tak tam je velice nízký podíl eh, lidí, kteří přecházejí z chráněných díl na otevřený trh. Já jsem tam dal 3%, to, bylo, to padlo v tomto výboru minulý rok. Eh, pak je to jaksi údaj etablisman speciálně půl travaj. a pok, i pokud by se dostali do otevřen, do normálního zaměstnání, tak často by to bylo krátkodobé zaměstnání. Tady je zajímavý příklad ze Švédska. Samhal který poskytuje chráněné dílny a také podporu, když ti lidé přejdou do otevřeného zaměstnání a dává jim možnost se vrátit do té chráněné dílny. Dále ubytování. Rozumné jako ubytování. Tak, definice toho rozumného ubytování, to závisí na třech bodech. Ubytování na pracovišti musí být vhodné, e, specifické pro toho jednotlivce a nesmí tam nesmí to znamenat e, nepoměrnou zátěž pro zaměstnavatele. Takže to může být jak e, jaksi z, fyzické přizpůsobení nebo sociální podpora. To se může týkat lidí pro, z, duš, s problémy duš, oblasti duševního zdraví. A jak jsem již řekl, tak toto uh, souvisí se, s nějakým uni, univerzálním designem, protože univerzální design, a to zase závisí na sociální definici postižení, eh, se zabývá otázkou Eh, vytváření prostředí, které by eh, odpovídalo různým potřebám, tak snížíme míru potřeby přizpůsobení na pracovišti. Toto je typický příklad schody, rampa nebo můžete jaksi do vlastního návrhu už zabudovat tu rampu. Ten univerzální design, to se poprvé používá ve směrnici o zadávání veřejných zakázek a i, mm, již byl udělen mandát posouzení koncepce univerzálního designu v jednotlivých technologiích, při mm, také počítačovém zpracování. Je velice obtížné posuzovat výnos, náklady a výnosnost v případě toho ubytování. Mm, velice málo mm, studií bylo provedeno pro postižen, vlastně postižených. Často se e, cituje 1,48 e, ku 1. To je číslo, které se používá v Británii, ale je velice nejisté, protože se ukazuje, že se často používá e, číslo 1.18. Eh, Takže to ukazuje tu míru nejasnost, nejasnosti toho, co je eh, rozumné ubytování, co je nákladově efektivní. Poslední věc, alternativní služby pracovního trhu. To je velice široká oblast. Jsou tam čtyři základní problémy. Především aktivní politiky trhu práce jsou v podstatě pozitivní kroky, Může to být všechno od pomoc, poradenství, pomoc při získávání zaměstnání, mm, pra, program mm, Towards Work v Litvě. To je zase zajímavý projekt. Eh, financuje to ESF a eh, je to vlastně vyškolení Eh, lidí ve znakovém jazyce, aby pomohli hluchým najít zaměstnání tím, že eh, vyškolí osoby, které jim pomohou, eh, pochopou, pochopí jejich potřeby a budou to prezentovat potenciálním zaměstnavatelům. Jeden ze zajímavých aspektů je, že když byl od roku, probíhal od roku 2009 2012, lidé stále pracují a ty efekty jsou dlouhodobější když ten projekt probíhal, byl nákladově efektivní, ale když se podíváte na dlouhodobé efekty, tak se zdá, že to bude ještě efektivnější. Další jsou pasivní politiky trhu práce. My jsme zjistili, že jsou kontraverznější. To jsou záležitosti jako eh, opatření na náhradu ztracených příjmů, mohou to být dotace eh, ke mzdě, pomoc zaměstnavatelům při mm, zaměstnávání postižených. Hlavní problém se zdá být na straně e, těch postižených, kteří mají pocit, že mají stigma. Pokud budou zaměstnáváni díky těmto politikám. Studie ukazují, že lidé s postižením zaměstnaní díky těmto politikám mají pocit, že to je ten důvod, proč byli zaměstnáni, ne z důvodu jejich kvalit. Obecná opatření, která jsme tady posuzovali, eh, se mají obvykle pozitivní dopady. Jsou to mm, široké politiky, které nejsou nutně vždy cílené na zaměstnávání, ale ob, jsou obecně zaměřené. Například zákon proti diskriminaci postižených. Eh, já nejsem ekonom, takže předám slovo kolegovi, jak ehm, se týče ekonomické analýzy, ale zdá se, že v Británii, po té, co byl tedy ten zákon schválen, tak uh, 180 tisíc lidí získalo zaměstnání a to mělo dopad nejenom na eh, život těch lidí, když se na to díváte z ekonomického hlediska, ale znamená to i nárůst o 360 eh, milionů liber, což hrubých příjmů, což znamená další výnos pro eh, eh, vládu z důvodu daní a podobně. Eh, kvóty, specifická opatření, jsou asi v 21 členských zemích a my jsme se posuzovali konkrétně Německo, protože tam jsme měli k dispozici data. Zajímavé bylo, že něm, systém německých kvót se změnil v roce 2000. Ty kvóty se snížily, ale eh, struktura pokud se také změnila. Když jsme, eh, když jsme očekávali něco, co by souviselo se snížením kvot, tak se zdálo, mm, že změna těch ehm, pokud měla větší efekt. Ehm, změna struktury vlastně zdražit pro zaměstnavatele e, nemožnost měnit kvóty. E, e, znamenalo, že možnost zaměstnání vlastně se zvýšila z 2,2 na 3 což je poměrně malá změna. Některé změny, které jsme bychom doporučili, především pro nás jako pro výzkumníky, já spíše tady jsem hodnotitel, legaret je ekonom, my jsme vlastně směs ekonomů, hodnotitelů i, i, um, a podobně. Eh, neexistence srovnatelné definice vlastně činí jakékoliv eh, srovnání mezi členskými státy velice obtížný. Další výzkum by mm, mohl proběhnout, ale především dlouhodobé mm, akademické studie o, skutečné náklad, o skutečných nákladech a návratnosti investic. Tak k tomu existuje vynikající práce, eh, která se týká individuálních eh, služeb pro osoby s problémy v oblasti duševního zdraví, které byla vyzkoušena v USA, pak se rozšířila do dalších zemí. Především v EU proběhl kontrolní ehm, vzorek ehm, v šesti různých městech, kde byly vždy kontrolní skupiny a kontrolní skupina IPS. A to prokázalo hodnotu IPS těch ehm, individuálních služeb. E, sociální model postižení je jaksi pozitivnější, protože takto je možné e, rozvíjet e, tu schopnost pomáhat postiženým. Jak si již ve fáze designu, ve fázích návrhu, než prováděním ad hoc změn. Jedna z věcí, které jsme zjistili, že velice často eh, rozumné do ubytování může financovat stát, vláda, z prostředků, které získá díky pokutám eh, firmám, které neplní kvóty například. A zdá se, že tato koncepce pro používání finančních prostředků, zajištění toho, aby peníze získané z pokut, které souvisí s nerespektováním legislativy, by měly pomoci na financování chráněných díl na ubytování. Poslední bod, eh, Evropský sociální fond eh, sehrál důležitou roli ve všech těchto otázkách, o kterých hovořím. Takže děkuji vám za pozornost. A nyní jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy. Eh, a vy nechcete nic dodat? Eh, Mr. Howitt. Pan Howard jako první. Děkuji. To je vynikající studie a skutečně dobré získat detaily o tom, jak ekonomicky zaměstnávat lidi s postižením, aby byli aktivní na trhu práce a eh, my již tady dlouho vedeme kampaň za eh, slušné ubytování a, a tedy bydlení jako takové. A ono je to těžké potom rozlišit pro tlumočníky, tedy slušné ubytování či bydlení. A tady jde o to prostě adaptovat to bydlení, e, zvláštní opatření i na pracovišti a tedy Pardon, takže je třeba tedy odlišit to ubytování od toho, o těch technických adaptací na pracoviště, aby mm, tam ty lidé s postižením se mohli pohybovat podle svých možností. Potom, já se omlouvám, e, otázka, kterou mám. Za prvé, ten starý model, sociální model postižení, ten, ten starý model ano, ukázal, že některé ty chráněné dílny byly dobré a jiné ne. A došlo k takovému posunu směrem ke zlepšování podmínek v těchto chráněných dílnách, tak eh, a, a aby se tam bylo držovala práva zaměstnanců, včetně minimálních mest a tak dále. A i podporovaná pracovní místa. To znamená, že ti postižení dostanou Eh, podporu, aby mohli vůbec pracovat. A já bych rád, kdybyste nám odpověděli, zdali ten trend je, že se bude více a více podporovat eh, zaměstnanost těchto lidí. A za druhé, vítám ten aspekt, který to pro, propojuje s eh, umluvou OSN o právech lidí s postižením. Ano, to zde ve světě a v Evropě znamená uh, Eh, velký stimul eh, pro zaměstnávání těchto lidí a mě by zajímalo, do jaké míry vůbec ti, hm, kteří připravují eh, tyto politiky zaměstnanosti, jak se odkazují a používají vůbec tuto umluvu OSN, zdali vůbec. A třetí otázka. Ta se týká hm, hospodářských dopadů škrtů v rozpočtech. Já myslím, že to je úplně jasné, že lidé s postižením eh, se stali obětmi této hospodářské krize. Tam asi je menší pravděpodobnost teď eh, mm, eh, získat práci či vůbec dosáhnout na sociální služby. Takže mě by zajímalo, k čemu jste dospěli v průběhu studie. Spojené království, když použiju jako příklad, tak tam se říká, že pokud tedy mm, jste nez, jste tedy postižený, tak máte dvoj, eh, větší šanci, že budete nezaměstnaný eh, a mé zemi, tedy ve Spojeném království, tam nejsme příliš štědří, pokud jde o postižené lidi, pokud jde o eh, mm, přístup k zaměstnání, protože tam to znamená tedy, veli, znamená to tedy velkou pomoc a dochá, ale u těchto služeb dochází ke ke škrtům, což je velice neproduktivní a v roce 2008, moje, eh, když my jsme byli u moci, tak 35% příjemců pomoci byli lidé s postižením nebo mm, a nyní je to pouze 15%, takže došlo k velké redukci příjemců tohoto typu. A mm, lidé v Británii postižení eh, jsou šokováni v Británii, takže mě by zajímalo, jaká jsou vaše zjištění z jiných států. Pan Plura také, vezme vždycky dvě otázky. Dámy a pánové, já bych chtěl vám poděkovat za tuto studii a mm, děkuji za ten komplexní přístup. a mm, v této studii, která velice dobře analyzuje e, možnosti lidí s postižením na trhu práce. Takže děkuji mm, obou i členům e, e, výboru EMPL, kteří byli v této věci aktivní a právě díky jejich iniciativě byl tento dokument vypracován. Mám takový námět. Tady naše schůze by měla být pouze první příležitostí pro diskuzi o návrhu tohoto dokumentu. Tento dokument je docela složitý, komplexní, i to téma je složité. A tento dokument je nyní k dispozici pouze v angličtině. A tudíž jsem si ho nemohl přečíst a zanalizovat do detailu. Domnívám se, že i jiní kolegové asi by měli stejný komentář. Tudíž eh, zítra ráno to je deadline, termín pro naše připomínky. Já myslím, že to vůbec není realistické. Přece na to není dostatek času. Měli bychom přijmout stejné standardy, jako eh, když pracujeme na našich vlastních zprávách. To znamená, potřebujeme aspoň měsíc vůbec, abychom se mohli seznámit s návrhem a abychom mohli i se poradit s vlastními experty. Což je velice důležité, protože oficiální verze tohoto dokumentu určitě bude citována a bude takovým, takovou referenční příručkou nejenom pro parlamentní činnost, ale také i pro hm, další vědecké eh, ústavy a bude to inspirací pro nevládní organizace i hm, o tom budou určitě jednat národní parlamenty. Takže vzhledem k významu této zprávy, této studie a jejímu potenciálnímu dopadu je velice důležité, aby informace eh, v ní obsažené reflektovaly řádně realitu. Musíme se ujistit, že tento, tato studie bude užitečným nástrojem i pro naši činnost. V této fázi diskuzí bych chtěl vyjádřit takovou obecnou pochybnost. Domnívám se, že ta studie nebere do úvahy úspěchy a práci E, světové zprávy o postižení. To e, připravila Světová banka a VHO v roce 2011. Tato zpráva je také velice důležitá, ale vy se na ně neodkazujete v vašem dokumentu, alespoň tak, jak to z toho vyplývá. Nejsem si jist. Na co se mm, Eh, tam experti odkazují. Není, jsou tam citace, názvy. Eh, nevíme tedy, není tam dostatek informací o referenčních materiálech. Já uznávám, že jste si přijali určitou metodiku a že pracujete na základě určitých kritérií. já lituji, že jste třeba neanalyzovali Polsko. Analyzovali jste pouze některé státy. Ani jsem tam neviděl i vyjádření nějakých polských odborníků. Abych to shrnul. Ano, určitě je to velice cenná studie, která která obsahuje podklady nezbytné pro rozhodování, pro investice, má to a dopady investic do této oblasti. Je to důležité pro politiky, kteří takto zjistí, co se děje v terénu a na základě toho mohou přijímat správná rozhodnutí. Proto na vás apeluji. Dejte nám určitý čas, abychom si eh, prostudovali návrh studie do hloubky a abychom i mohli se vyjádřit. Domnívám se, že i tady eh, v tomto apelu určitě i eh, budu souhlasit s tím, co si myslí pan Koša, který dnes si nebere slovo tady, ale já zde hovořím i za něj. To znamená, chceme delší deadline. Eh, děkuji. To je otázka, která kladete k jazykovým verzím a časovému rozvrhu. To je něco, co bude řešit eh, příslušné oddělení a sdělí nám výsledek. Zpráva má 232 stran. A já myslím, že to je něco, k čemu budeme muset přistupovat eh, střícně a, a s péčí. tak, aby ti, kteří se chtějí věci zabývat hlouběji, i ti, kteří chtějí mm, přeložit své vlastní návrhy, měli jistotu, že na ně dojde. Takže to je moje první stručná odpověď na vaše otázky. Ve Švédsku máme rokového muzikanta, který se jmenuje Plura. A nyní dávám slovo jednomu z vás. Děkuji. Děkuji velice. Já se pokusím odpovědět na některé otázky, které tu padly. První otázka se týkala chráněných dílen a toho, jestli vidíme nějaký posun v přístupu k ním. Já si myslím, že tady tedy vlastně řešíme dva problémy. Za prvé, jaký cíl má fungování těchto chráněných dílen a pak je to i ta problematika, za jakých podmínek eh, některé tyto dílny fungují. Také tedy někteří, v některých členských státech jsou pracující v těchto dílnách považovány za zaměstnance, takže se na ně vztahuje příslušná legislativa v jiných ne, to je tedy eh, součást problému, ale to bychom mohli napsat dalších deset rozsáhlých zpráv. Pokud jde o úmluvu o SN o právech eh, osob s postižením, my tedy na straně 35 zprávy máme eh, tabulku, která ukazuje, jak vypadá tedy uh, Eh, stav s přistoupením k příslušnému protokolu o OSN, kdo jej ratifikoval, kdo ne a tak dále. Ale samozřejmě problém je v tom, že jedna věc ratifikovat a pak ještě musí členský stát přijít s příslušnou legislativou. A to se tedy uh, týká trochu toho problému, o kterém pohovoří Garet. Pokud jde o ty hospodářské aspekty, opatření, která, o kterých tady hovoříme, utrpěla v důsledku finanční krize. Evropský sociální fond byl obrovskou záplatou, byl obrovskou pomocí pro členské státy, které najednou měly díry v rozpočtu v této sféře v důsledku finanční krize. O tom také hovoříme konkrétně. V naší zprávě je tam tedy konkrétní kapitola věnovaná Evropskému sociálnímu fondu. Možná bude dobré, když o tom teď Karet pohovoří a pak budeme pokračovat. Pokud o dopad úsporných opatření, vy jste tu zmínili situaci Spojeného království, tam tedy provedl konkrétní přeskum toho, jaký dopad to mělo na problematiku handicapovaných obyvatel. Ovšem pak to je deset let stará zpráva. A pokud jde tedy o tu širší problematiku dopadu úsporných opatření na makroekonomická opatření, to by si vyžadalo daleko důkladnější analýzu. Já, když si prohlédnu, jaké studie jsou již k dispozici, vidím, že jakákoliv mír, nárůst, jakýkoliv nárůst míry zaměstnanosti pro postižené lze očekávat nelze očekávat ve chvíli, kdy podniky jsou tedy ve stádiu přechodu, kdy se vyrovnávají z dopady krize. Nicméně může to mít tedy zvláště znevýhodňující dopad na postižené obyvatele. Děkuji. Já, se chci, já chci ještě navázat na pár připomínek, které tu padly. Nemohu se vyjadřovat k jazykovému režimu, k časovým hutám a tak dále, ale mohu se vyjádřit k vaší připomínce o Polsku. My jsme původně chtěli zpracovat situaci ve 22 členských státech. Vybrali jsme ale jenom 6, protože jsme se snažili identifikovat osvědčené postupy a také problémy. Nešlo nám tedy o nějaký celkový přehled situace ve všech členských státech. Nicméně, Našli jsme dobré příklady v Polsku a doufejme tedy, že v té zprávě eh, to i uvidíte. Také si uvědomujeme, že jsme necitovali všechnu literaturu. Vy jste zmínili zprávu Světové banky a VHO. Opět tedy nám šlo především o výsledky původního výzkumu a opřít je o, o to opřít je o výsledky konkrétní ekonomické analýzy. Opět tedy vzhledem eh, k tomu, že jsme měli málo času, museli jsme být stručnější, ačkoliv bychom rádi tedy vypracovali důkladnější dokument o současném stavu věcí, ale bohužel tedy eh, to jsme považovali tak trochu nad rámec eh, rozsahu působnosti této konkrétní studie. Děkuji a nyní zbytek otázek a pak uvidíme, jestli zbyde čas na odpovědi paní McIntyre. Děkuji velice. Děkuji také za vaši prezentaci. Já jsem chtěla tedy na úvod říci, že člen naší skupiny, který je zodpovědný za tuto problematiku se dnes bohužel nemohl, nemohla účastnit tyto paní Stevens. A ta také vlastně kladla otázku, která už tu padla, například to, zdali tedy není možné mít k dispozici víc jazykových verzí. Mně osobně angličtina nevadí, ale někteří členové naší skupiny s tím tedy logicky nejsou spokojeni. Také mě pověřila tím, abych zjistila, proč té studii byly citováni pouze tři experti. Já myslím, že ne, že tam uvádíte šest, ale eh, kolegyna, kolegyně řekla, že citujete eh, experty pouze z Maďarska, Belgie a Německa. Možná to není úplně správně, ale přesto byste mohli odpovědět. A také se kladla otázku, zdali existuje nějaký důvod, proč Zpráva VHO a Světové banky eh, k této věci z roku 2011 eh, citovala více než 370 expertů. A proč jste tedy tuto zprávu nevyužili při přípravě vaší zprávy? Zvláště pokud jde o problematiku disparity nákladů. A konečně měla pocit, že je tu příliš málo odkazů eh, na práci výboru UNCPD. Každopádně mě však také pověřila tím, abych jejím jménem poděkovala za veškerou odvedenou práci. Já bych ráda použila otázku sama za sebe. Já jsem tedy ze Spojeného království. A vy jste slyšeli připomínku pana Howarda ze Spojeného království. Já si myslím, že máme vynikající příklady k dispozici a přála bych si, abyste je uvedli ve vaší studii. Já vím, že jste tady zmínili jednu chráněnou dílnu, ale já jsem spolupracovala s organizací British Legion Industries, která nabízí zaměstnání v komerční sféře nejenom pro válečné veterány, ale také pro osoby postižené, osoby sociálně znevýhodněné a podobně. A tento model a s ním spojené relativní náklady, protože je to v podstatě sociální model, vzhledem k tomu, že v podstatě nabízí chráněná pracovní místa, má ale obrovskou míru úspěšnosti. A mě by zajímalo, jestli jste se zabývali i tímto příkladem a jestli se k tomu chcete vyjádřit. Děkuji. Já chci poděkovat eh, eh, s autorům za eh, tuto studii, které si cením. Já bych chtěla se vyjádřit za podnikatele, protože jsem z podnikatelských kruhů. A I Alespoň to platí pro Itálii toto a pro malé střední podniky, které já znám docela dobře. Eh, tak pro podnikatele integrace osob s postižením eh, přes všechno toto, to je považováno za břemeno. A často hm, skutečně mají pocit, že v podstatě eh, to společnost dá na bedra podnikatelů, aby se o to postarali. Takže já se proto ptám, ano, my jsme udělali hodně kroků vpřed, pokud je o přijímání norem a tak dále, ale mm, já myslím, že jsme toho neudělali hodně, mm, pokud jde o změnu myšlení, mentality. To je potřeba skutečně změnit. Na tom pracovat. A vy jste i zdůraznili údaje určité i přes všechny ty politiky, které máme, tak bohužel míra nezaměstnanosti eh, těchto osob s postižením pořád je dvojnásobná než u osob bez postižení. V Itálii především je situace velice obtížná. Zde Eh, bych ráda vám dala pár údajů. Třeba my máme 680 eh, eh, tisíc osob, kteří jsou registrováni a hledají práci a pouze 18 tisíc jich bylo zaměstnáno ve srovnání se 40 tisíci pracovními místy, které jsou jim vyhrazeny. Takže vidíte, že hodně jich vůbec není zaměstnáno. To je velké číslo. A já myslím, že všechny členské státy v Evropě by se měly snažit hodně. A nejenom tedy v přijímání eh, norem, ale především změna myšlení ve společnosti. A eh, Eh, není možné považovat integraci těchto osob jako náklad pouze. Eh, samozřejmě výhody nelze eh, vyčíslovat pouze ekonomicky, ale i jinak. Jsou to jiné výhody, je to zlepšení kvalita života, je to zlepšení kvalita, kvality života těchto osob a to přece nelze ekonomicky vyčíslovat. Já proto souhlasím s řadou vašich bodů, že je třeba nalézt společné definice, tak abychom měli srovnatelné údaje a také si myslím, že skutečně bychom měli změnit celé to paradigma paradigma, poněvadž nyní eh, eh, v podstatě my ve společnosti, eh, jak si také, nebo společnost jako taková produkuje lidi s postižením, takže bychom také pro ně měli něco dělat. A měli bychom my jako společnost se adaptovat, a ne abychom to chtěli po nich, ani aby se adaptovali. A ministerstvo práce v Itálii nedávno prohlásilo, že nebude Eh, financovat eh, v příštím roce z fondu eh, mm, přístup těchto osob, tedy práva těchto osob s postižením, to je velice brutální. A samozřejmě i my v Itálii jako podnikatele, my jsme měli třeba daňové úlevy na toto a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, to nás neklidňuje. A, mm, já si myslím, že my bychom měli pokračovat. I zde paní Thyssen řekla, že E, e, bychom měli zlepšit tu evropskou disability strategy a měli bychom se všichni snažit e, proto, aby členské státy nešly směrem opačným než tím, na který jsme nastoupili my. Děkuji, paní Malin. Děkuji, paní předsedkyně. Téma, mm, kterým se tady zabýváme, tedy, a které předmětem, to je zajímavé, zprávy, to je třeba se na to dívat z různých pohledů a některé jsou pro nás šokující, protože kompenzace za postižení, to je skutečně náklad, ano, ale to přece nemá cenu. To nelze vyčíslit cenou. A Samozřejmě eh, takové osoby nemohou maximálně pracovat eh, a tudíž je třeba to kompenzovat eh, a to je zásadní. A mm, samozřejmě tady nelze hovořit striktně o návratnosti investice, to přece nejde. A vytvořit si nějakou eh, normativní koncepci pro, platnou pro všechny, tak to z definice věci znamená, že mm, eh, eh, bychom vlastně řekli, že normálně nemít postižení. To je šokující jako koncepce. Ne, je třeba aby každý měl své správné místo ve společnosti a v práci, to je přece nezbytné. A my jsme tady slyšeli různé možnosti, všechny jsou zajímavé podle nás a e, rovněž i použitelné a především se doplňují. My bychom chtěli především zdůraznit, a já si myslím, že vaše zpráva, jakmile budeme mít možnost si ji celou přečíst, tak určitě pomůže k tomu, abychom v každém členském státě Eh, rozšiřovali eh, ta centra pomoci těmto osob. Vy tomu říkáte chráněné dílny, my tomu říkáme jinak ve Francii, ale eh, tam jde o to, aby i to nejhorší postižení se tam mohlo kompenzovat protože třeba u těch lehkých postižení, tak tam je to snažší, tam ta adaptace není tak nákladná. Takže u nás máme i mm, tedy chráněné dílny pro ty eh, osoby s velkým postižením. Jsou to typy práce, které i máme třeba pro dočasné eh, postižení, kdy ta osoba je eh, postižena po určitou dobu, tak aby ta osoba mohla i tedy Eh, dostávat tedy plat, kromě těch různých dávek. A já si myslím, že tady bychom na to měli použít Evropské strukturální fondy. Na druhé straně všechno, eh, co eh, se týká pouze norem, jako sankce, kvóty a tak dále. Takže podle nás hm, to je dost nedůstojné vůči osobám s postižením. Ale může to pomoci takovým nátlakem na podniky. A Samozřejmě to sice nekoresponduje s e, tou koncepcí toho, že členské státy jsou suverénní za trh práce, ale dobře, děkuji a doufám, že dostaneme tu zprávu v našich jazycích a já chtěla bych zdůraznit, že e, ty, e, ta, ty chráněné dílny, jak tomu říkáte vy, tak ty by se měly rozšiřovat tak, aby chom i díky tomu mohli překonávat finanční krizi, protože eh, tato, eh, tyto chráněné díly nejsou tak postiženy finanční krizí. Děkuji. Madam Steinruck. Paní Steinruck. Já zunächst was, was nicht... Nejprve tedy, eh, a to nesouvisí s, tý, s touto diskusí, ty prostory jsou tady velmi e, chladné a blíží se zima. Nevím, zda tady budeme sedět v kabátech, takže to, před, to říkám, protože už to tak bylo, tento problém už byl v minulosti. Děkuji za vaši analýzu a za ty podklady. Je to skutečně velice obsáhlé, dává nám to spoustu domácích úkolů. Cílem musí být, eh, aby Eh, postižení mohli vést život, o kterém si sami eh, rozhodnou. Mm, a to se týká nejen přístupových bariér na trhu práce. A ještě chci připomenout, že eh, mm, většina postižení je tedy od narození, takže se, není od narození, takže se to může stát každému z nás. A Mm, je důležité, aby život jaksi byl ve všech svých formách. Ehm, moje otázka je, je důležité, abychom v Evropě dospěli ke společné definici. Abychom tedy mm, eh, mohli eh, přijmout odpovídající důsledky, abychom měli společnou databázi, společné minimální standardy v Evropě, které budou muset tedy vypracovat. A to je důležité pro formální uznávání postižení. K tématu kvót. Já jsem z Německa, znám systém kvót dobře a e, pokud jsem vám dobře rozuměla, tak to je dobré pro integraci na trhu práce a do společnosti. A proto e, sankce pomocí kvót a finanční prostředky, pokud jsou cíleně um, implementovány, tak mohou tedy podpořit e, společnost a integraci na trhu práce umožnit. Mm, vy jste zmínili eh, příklad nejlepší praxe ehm, pro různé evropské země. Ty zákony jsou jistě důležité a komise ve svém pracovním programu na rok 2014 již něco předložila, co se do posud nestalo. Já jsem z Německa, z Polní Westfalska. Od roku 2003 tam existuje zákon o povinnosti um, bezbariérovosti, který se um, měl snadno implementovat. Další otázka, která nebyla ve vaší analýze, máme vnitřní trh v Evropě se svobodami v Evropě, na evropském vnitřním trhu. Můžete z vlastních zkušeností říci, zda lidé s postižením eh, mají nějaký problém uplatňovat tuto svobodu. Já jsem před 14 dny byla se skupinou eh, lidí s různými postiženími. Společně jsme se sešli a byla jsem skutečně rozčilena, když jsem slyšela, že národní um, pomoc, asistenti um, v Německu nesmí do Francie, to se nefinancuje. Takže návštěva z Políní Westfálska 50 kilometrů dál uh, do Evropského parlamentu nebyla možná, protože asistenti nemohli uh, přijet také. Nevidíte tady, jak si potřebu jednat, aby mm, se toto usnadnilo pro postižené. Poslední otázka. Eh, evropský průkaz postižení a mm, náklady versus užitek. Často se o tom diskutovalo, protože národního hlediska je všechno velice rozdílně upraveno. Podle vašeho názoru máme již Evropské podnikové rady, máme podniky, které zaměstnávají postižené. Bylo by rozumné i tady tu situaci zlepšit, akceptovatelnost pracovních podmínek. Co se týče těch eh, evropských podnikových rad nebo něco podobného. Děkuji, pan Tolis. Paní předsedkyně, když se podíváte na náklady a výnosnost investic do některých sektorů, tak je zajímavé, jaké jsou tam výsledky. Mm, posuzovali jste například množství investic na jedno pracovní místo a to by vám ukázalo, eh, jaké jsou jaksi pro, výsledky pro společnost. Současně to nelze takto jednoduše měřit. Myslím, že musíme se na, na to dívat ze širšího hlediska integrace na pracovním trhu. Já mám mm, mezi svými zaměstnanci jednoho postiženého. a Musíme k tomu postižovat velice opatrně. Toto nesmí být něco, co lidé dostanou jako jakousi charitu. Každý má právo na nějaké příležitosti ve svém životě. A toto je správný přístup, co nejširší interpretace. Nikoli čistě měřit věci v mm, ekonomických eh, termínech. Doufám, že se to že toto přeloženo do všech jazyků. Děkuji za vaši intervenci, za vaše otázky. Co se týče praktických věcí, tak bude diskuse z Policy Department. Možná i to je téma pro koordinátory. Jazykové verze, možnosti financování, otázky, na které jste nedostali odpověď, tak um, dostanete krátké písemné odpovědi od mm, odpovědných autorů. Takže mm, k tomu se vrátíme. Mm, písemně jinak. Já jsem si jistá, že během tohoto mandátu ty otázky a ta debata by byla, na, ta, tato debata se vrátí na pořad jednání, takže děkuji za vaše příspěvky, děkuji vám všem. Pak přejdeme k dalšímu bodu ehm, pořadu jednání a to je, to jsou nové formy zaměstnání a nové tedy vztahy zaměstnání které bude prezentovat Eurofund, který má fakta o nových formách zaměstnanosti EU28 a Norsku. A teď nám tedy budou prezentovat některé připomínky, které doufejme Eh, budeme mít možnost eh, projednat a prodiskutovat, než nám skončí naše dnešní zkuze. Takže tímto předám slovo paní Eoin Mendel, to je manažerka výzkumu na Eurofund uh, Employment Exchange Unit. Máte slovo. Thank you. Uh, dear members of... Děkuji, vážení poslanci, děkuji velice za příležitost podělit se s vámi o některé výsledky našeho výzkumu na téma zaměstnanecké vztahy. Možná, že si vzpomenete, že před dvěma týdny vás náš ředitel informoval o poslání Eurofond, což je šíření znalostí a poznatků v oblasti zaměstnaneckých politik a situace na trhu práce. A v souladu eh, s tímto postupem jsme loni zahájili výzkumný projekt na téma nové formy zaměstnanosti a to z toho důvodu, že jsme eh, slýchali o tom, že se vedou určité debaty o nových formách zaměstnanosti, ale přitom nebylo úplně jasné, co to vlastně je jaké jsou charakteristické znaky tohoto nového jevu na evropském trhu práce a jaký dopad to má na pracovní podmínky a pracovní trh jako takový. A to byly tedy cíle našeho výzkumného projektu. A je otázka, zda z nich půjde odvodit eh, některé podklady pro politik, další postupy. Dovedete si jistě představit, že situace je velice rozmanitá, pokud je o pracovní trh v evropských zemích, pokud je o institucionální rámec, jsou tam také různé tradice, normy, formy spolupráce s odbory a podobně. Proto jsme se rozhodli podívat se na to z národního hlediska a ptát se národních expertů, co je podle jejich názoru nového a odlišného porovnání s minulostí, ať už jde o vztahy zamě- mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, kdy dochází k odklonu mezi tradičním vztahu mezi jedním zaměstnavatelem a jedním zaměstnancem. Může to být tedy jeden zaměstnavatel a skupina zaměstnavat, zaměstnanců nebo naopak skupina zaměstnavatelů a jeden zaměstnanec. Na druhé straně jsme také proskoumali různé vzorce eh, toho, jak je vykonávána práce. Tradičně to bylo tedy bylo na základě nějakého úkolu, který bylo třeba splnit nebo dokončit, ale i to se mění a nyní tedy jsme se zaměřili také na problematiku nových forem eh, zaměstnanosti, pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné a velmi malé podniky. A hledali jsme tedy novinky za posledních deset let od roku 2010, ať už tedy šlo o zavedení nových podnikových postupů, legislativy nebo kolektivních smluv. A podařilo se nám identifikovat devět eh, tedy největších skupin typů zaměstnání. Pak také některé nové eh, vzorce výkonu práce, přičemž tady tedy často dochází k překrývání obou novinek a konečně je tu tedy ta tři, ten třetí aspekt, který se týká osob samostatně výdělečně činných. Já tady jsem si vybrala jenom čtyři nové formy práce, vzhledem k tomu, že máme málo času a ty jsem také eh, zvýraznila. Za prvé koncepce sdílení zaměstnanců je tedy tou formou zaměstnanosti, kdy nemáme jednoho zaměstnavatele, který by si najal zaměstnance, ale je to skupina zaměstnavatelů, která tedy najme nějakého zaměstnance a vyšle ho, aby vykonával práci v nějakém dalším podniku. Je to tedy podobné té agenturní práci, ale liší se to v tom, že zaměstnanec tedy ví předem, kde bude eh, pracovat. Navíc je to tedy eh, výrazně regionální eh, forma. A všichni tedy združení zaměstnanci mají tedy společnou zodpovědnost za zaměstnavatele, mají společnou zodpovědnost za zaměstnance, včetně tedy toho, že jim eh, nabídnou práci, v tom se to liší od agenturní práce. A konečně také tedy ten právní eh, statut takto fungujících združení je jiný. Jsou nezisková a jejich záměrem je především nabízet dlouhodobou zaměstnanost formou kombinací, kombinace různých eh, lidských zdrojů. A to i pro, osoby, pro osoby, které by jinak eh, neměly možnost získat dlouhodobé zaměstnání. Naše zjištění v této oblasti jsou velmi pozitivní. Má to dobrý dopad jak na jednotlivé zaměstnance, tak na zaměstnavatele, protože zaměstnavatelům to zaručuje přístup ke kvalifikované pracovní síle, a to i v případě, že tedy nejde o plný úvazek a pro zaměstnance jde o velmi stabilní formu zaměstnání, protože velmi často jde o dlouhodobou spolupráci. A často tedy jde o řemesla kde pracují lidé, kteří mají i zkušenosti s tím, jaké to je dlouho nezavadit o práci. Já už jsem také říkala, že tato forma zaměstnanosti má regionální aspekt, přispívá tedy k stabilizaci zaměstnanosti, rozšiřování kvali- rámce kvalifikací a v regionech, které eh, se soustředí na určitou oblast, určitý typ práce. Pak tu máme takzvanou náhodnou práci. Tady máme Eh, dvě formy přerušovaná práce či práce na vyžádání. Přerušovanou prací myslíme to, že zaměstnavatel pravidelně či nepravidelně si objednal nějakou práci za velice fixních podmínek, například za účelem eh, vykonávání nějakých drobných úkolů, sezónní práce, práce na konkrétním projektu a podobně. A eh, Práce na vyžádání znamená jaksi pevnější svazek, kdy tedy zaměstnanec nepracuje pořád, ale je k dispozici zaměstnavateli. A pro mm, zaměstnance to nabízí velkou flexibilitu, ale je to zároveň velmi nevýhodné, protože nemohou téměř nic plánovat. Závisí pouze na tom, kdy tedy si je zaměstnavatel objedná. A také tedy to často může být tedy na eh, k tomu objednávání může docházet tedy na poslední chvíli v extrémních případech eh, při ráno toho dne, kdy je třeba dostavit se do práce. Zaměstnanec má možnost odmítnout, ale ta praxe ukazuje, že pokud odmítnou nabídnutou práci příliš často, už jim nikdo nezavolá, takže tím se omezuje jejich možnost tedy získat příjem, odvést práce. Pokud je o sociální ochranu, teoreticky to vypadá hezky, protože, jak už jsem řekla, ve většině případů tito pracovníci mají eh, eh, trvalou smlouvu, čili by tedy měli být eh, chráněni příslušnou legislativou, ale v praxi se pak často ukáže, že nemají nárok na přístup do systému sociálního zabezpečení, protože tady jsou nastaveny určité limity, například počtu odpracovaných hodin, délky pracovního poměru a podobně. Některé charakteristiky práce v tohoto typu jsem už zmínila, jde o práce v odvětvích, která jsou sezónní, kde ta poptávka výrazně fluktuuje. A pokud jde o pracovníky, vidíme, že jde především o pracovníky s nízkou kvalifikací a velmi často o mladé lidi, o ženy. Vidíme tady tady určitou segmentaci trhu práce. A i když tedy eh, to celé odpovídá poptávce ze strany zaměstnavatelů, není to už tak oblíbené ze strany eh, zaměstnanců. Ti tedy tuto formu volí pouze, pokud nemají žádnou jinou možnost, jak získat práci. Samozřejmě to má svůj dopad na pracovní podmínky, na trh práce. Je to vidět na první pohled. Je tu daleko víc potenciálně negativních dopadů na pracovníky a to právě protože to přináší tedy velkou míru nestability. Další forma zaměstnanosti je takzvaná mobilní práce, kdy zaměstnanec nepracuje v prostorách zaměstnavatele ani klienta a k tomu i patří tedy ta, i ta klasická práce na dálku. Jde o velice flexibilní způsob práce, ale na rozdíl od příležitostné práce eh, jde spíše o pracovní sílu, která je vysoce kvalifikovaná, často pracuje ve znalostní ekonomice a jsou to lidé, kteří oceňují flexibilitu a proto i mobilní práci do značné míry, do, do velké míry spolehají na uh, moderní informační technologie, používání laptopů, smartphonů a podobně. Pokud jde o pracovní podmínky a trh práce, tady ty zkušenosti jsou smíšené. Ehm, najdou se pozitivní aspekty, protože tady ehm, to nabízí pracujícím kýženou a flexibilitu, větší míru autonomie, možnost lépe si zorganizovat vlastní práce, což vede i k větší produktivitě které by nebylo možné dosáhnout v standardním pracovním prostředí. V tom klasickém, řekl bych, paternalistickém pracovním prostředí, ale na druhé straně negativní eh, dopady eh, spočívají eh, v stresu, který plyne z nutnosti být k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Může to ohrozit eh, stabilitu rodin a vede to k sociální eh, izolaci, vzhledem k tomu, že tito lidé se vlastně nesetkávají s nikým jiným. A konečně tedy tu máme poslední formu práce, práce na takzvané poukazy. Eh, Tady jde o uzavírání pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě určitého poukazu, který si uživatel nebo zaměstnavatel kupuje od eh, nejčastěji nějaké veřejné instituce a na základě této poukázky si potom mohou najmout pracující tato poukázka tedy eh, nabízí nejenom tedy nárok na mzdu, ale také určitou mírou sociálního zabezpečení, pojištění proti úrazu a podobně. Tento typ form zaměstnávání byl zavřen ve snaze legalizovat eh, především práci vykonávanou v zemědělství a, a při úklidu domácností. V těchto dvou odvětvích tedy jsou a, a poukázky nejčastější je do určité míry limitován, limitován objem práce, který je možno takto vykonávat, aby nedošlo k vytlačení jiných profesí, jiných pracujících ze stejného odvětví. Opět tedy ty zkušenosti jsou pozitivní i negativní. To nejdůležitější pozitivní je legalizace tohoto typu zaměstnání, což pro e, zaměstnance přináší výhody ve smyslu sociální ochrany, na druhé straně jsou tu i negativní aspekty sociální izolace, zvláště pokud jde o práci v domácnostech. Tady tedy často pracovník dělá svoji práci ve chvíli, kdy je rodina mimo. To znamená, že nikdy vlastně nepřijde do kontaktu s jinými lidmi. A na závěr tedy uh, určitá doporučení. Už těchto čtyřech příkladů asi vidíte, že hlavním jmenovatelem všech těchto nových forem zaměstnanosti je flexibilita, kterou vyžaduje buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec, případně oba. My jsme viděli, že některé tyto formy, formy zaměstnanosti nabízejí dobrý potenciál. Například eh, je to výhodná situace jak pro zaměstnavatele a zaměstnance, ovšem zvláště v případě příležitostné práce vidíme, že to má negativní dopady i na jiné formy zaměstnanosti a objevují se i další problémy pro fungování trhu práce. Znamená to, že tyto nové formy zaměstnanosti, které jsme identifikovali, nabízejí evropskému trhu práce možnost provést určité strukturální změny, zvláště pokud jde o pracovní místo, kdy se už nepracuje v prostorách zaměstnavatele. Na druhé straně, pokud jde o pracovní dobu, je tato více roztříštěná a je také obtížnější kontrolovat. A pokud jde o určité vzorce výkonu práce, může to vést až k situaci, kdy nebudeme hovořit o povolání, ale o vykonávání určitých úkolů. A samozřejmě teď se tady objeví otázka, jestli je třeba zasáhnout ze strany politiků a v rámci rozhodování na makroekonomické úrovni. My si myslíme, že u některých typů zaměstnanosti to třeba není, zaprvé protože je to velice okrajový jev a je třeba počkat se, jak se vyvine, a na druhé straně také tedy spíše ta specifika jsou navázána na typ práce, případně ty zaměstnavatele. Přišli jsme však i s některými doporučeními, pokud jde o ty pozitivnější formy zaměstnanosti, které jsou potenciálně přínosné pro zaměstnavatele i zaměstnance. Tady jsme zjistili, že většina trhu práce neví pořádně, že tyto formy jsou k dispozici a mohou mít tedy příznivý potenciál pro obě strany. Tady tedy apelujeme na šíření znalostí o tomto jevu. Na druhé straně, pokud tedy jsou k dispozici fondy z veřejných prostředků, eh, bylo by dobré stimulovat tedy některé pozitivní jevy. Na druhé straně, pokud je o to negativní, měl by existovat nějaký rámec, ne nezbytně právní rámec, ale mohou to být například i kolektivní dohody nebo eh, nějaké dobrovolné kodexy správného chování které tedy určité, určitá bezpečnostní síť pro zaměstnance, která by je chránila. A vzhledem k tomu, že tady existuje tak velká rozlišnost těchto nových forem zaměstnanosti, navrhujeme, aby docházelo k větší výměně na národní i mezinárodní úrovni, tedy výměně informací o nabitých zkušenostech tak, aby tedy ta situace byla přínosná pro všechny. To je tedy vše ode mě. Ještě jednou děkuji za možnost tady pohovořit, za vaši pozornost a nyní ráda odpovím na vaše otázky. Thank you very much. Um, we have a few minutes. Děkuji, zbývá nám pár minut na případné otázky. For Ireland. Um Please, Jutta Steinruck. Jutta Steinruck, prosím. Děkuji. Mm, děkuji za tyto informace. Myslím, že je mm, důležité, aby eh, ten, tom měnícím se světě, kde se mění hodně v souvislosti s inovacemi pozitivním směrem, ale když eh, se díváme na některé eh, nové pracovně právní vztahy, tak i tady musíme eh, dbát na to, aby flexibilita podniků narážela na hranice, eh, které si které jaksi mají občané permanentní připravenost k práci bez ohledu na odměnu. Neměli bychom my na evropské úrovni zasáhnout, aby existovala nějaká legislativní úprava na evropské nebo národní úpravě, zda toto je oprávněné. E, směrnici o pracovní době, tak tam jsou e, také možnosti e, doby Ehm, připravenosti k práci, tam jsou stanoveny. Vy doporučujete, aby jak členské státy, tak evropská rovina ehm, měla nějakou institucionalizovanou výměnu eh, s ohledem na tuto formy práce, tyto zero hour contracts doposud tedy byly jenom ve Velké Británii. Když se podívám na některé případy v Německa, eh, přesněji, tak mám dojem, že se to mění dál v jiných zemích. Mám ještě otázku na téma sdílení eh, pracovníků. Jak to funguje v praxi? Právě v souvislosti s koordinací mezi ehm, zaměstnavatelem a tím prvním a eh, tím druhým. A je zde může vznikat situace win-win. Dále bych chtěla konkrétně se zeptat na právní rámcové podmínky mm, práce na základě poukázek v jednotlivých členských zemí, kde k tomu dochází, jaké jsou rozdíly při aplikaci a úkolů těch um, pracovníků. Děkuji vám. Nyní dám slovo panu Bachtu a pak na to můžete odpovědět. Děkuji paní předsedkyně také. Z mé strany chci poděkovat za vaši práci a za vaše úvahy. Myslím, že z naší uh, z všeho hlediska to má velký význam. Já bych měl dvě otázky na u těch nových forem zaměstnání máte nějaké další informace o jednotlivých sektorech, třeba stavebnictví, doprava a podobně? Má, vy jste jmenovala různé sezónní aktivity v jako zemědělství, máte nějaké další informace, jaké aktivity nebo jaké nové formy v různých oblastech by se měly více využívat. A moje druhá otázka mm, se týká mm, toho, že e, naši politickou práci by bylo důležité, kdybyste nám mohli poskytnout další informace mm, právě v souvislosti s diskusí o rámcovou směrnici z roku 80 o zdraví a ochraně mm, zdraví při práci. Tady by bylo mm, zajímavé získat další informace, eh, jak můžeme do této diskuse dále přispět. Děkuji vám. Děkuji za tyto připomínky a otázky, co se týče prvního bodu. Institucionalizovaná výměna, ano, přesně to doporučujeme jak mm, mm, v rámci jednotlivých zemích přes sektory, regiony a ještě více ale mezi jednotlivými státy. To na jednu stranu tedy pro některé tyto formy zaměstnanosti, tam máme ten národní přístup, jeden z, jedna z těch nových forem je právě job sharing. Například pokud tady jsou holanděné, tak Eh, tam to není nové, v jiných zemích to ale je nové, především v nových členských zemích. A právě tady bychom doporučovali si celoevropskou výměnu o tom, jak se věci v praxi implementovány, protože například zde v nových členských zemích, kde se byl zaveden job sharing, tak tam jsme se dozvěděli z případových studií, že to bylo často velmi matoucí i pro pracovníka i zaměstnavatele. Eh, aby to eh, byly zaručeny pracovní podmínky, tak to bylo právně tak složité, že, se to, obtí, že to bylo obtížné eh, to mm, sledovat a je obtížné také eh, dospět k nějakému praktičtějšímu přístupu, aby eh, nemuseli všichni znovu vynalézat již vynalezené. Dále některé ty nové formy, ty z těch devíti forem, byly tak nové, že jsme museli vymyslet název. Charakteristiky byly často podobné v jednotlivých zemích, ale nebyla tady standardní koncepce. I zde by bylo dobré začít nějakou evropskou výměnou, především pro ty formy, kdy jsme identifikovali nějaké více negativní aspekty, aby bylo možné něco udělat v rané fázi a vyhnout se potenciálně negativním dopadům. Co se týče praktické implementace, eh, jak by to fungovalo v praxi, Tady mluvíme tedy o e, združení e, zaměstnanců v Německu, ve Francii, v Belgii. To jsou tedy základní koncepce. Máme podobné koncepce ve Finsku, Maďarsku. Jak to funguje v praxi, je, že je to regionální nástroj strategický. To znamená, na regionální úrovni v většině případů je jeden aktér, který to může být instituce, nebo to může být nezisková organizace, nebo jedna firma, která začne nějakou pobídkou, provedou analýzu na regionální úrovni, zda by byla poptávka pro sdílení konkrétní pracovní síly. Pak eh, bude výsledek ano, pokud bude ano, tak eh, mohou kontaktovat eh, firmy v regionu, zda se chtějí připojit. A pokud bude nějaká kritická masa zaměstnavatelů i zaměstnanců, pak by ten tedy zastřešovací cí ehm, ehm, organizace byla vytvořena, kdyby by provedli výběr, najímání pracovníků jako tradiční zaměstnavatel, co se týče administrativy, byli by zodpovědní za tradiční úkoly zaměstnavatele, a pak by koordinovali se členskými firmami jejich Eh, požadavky, kdo potřebuje jakého zaměstnance a kdy. A toto je možné, aby eh, se, aby v podstatě ty zaměstnanci rotovali a to by se lišilo od jen případ od případu. Třeba dvakrát denně by měnili firmu nebo dvakrát ročně. To by záleželo na typu práce. Je to tedy případ od případu koordinace. Je to velice flexibilní. Znamená, že centrální orgán, který by to koordinoval, by hrál velice důležitou roli, co se týče komunikace, důvěry participujících eh, společností a také flexibilitu těch členských společností. Pokud by některá třeba nemohla naplnit tu poptávku, kterou původně eh, oznámili, tak by to mm, převzal někdo jiný. Co se týče právního rámce pro ty poukázky a příležitostnou práci, tady jsou různé, mm, různá nařízení, eh, různé formy Eh, smluv on call eh, nebo mm, přerušované práci. To je eh, regulováno v Belgii, Rumunsku, Slovensku, Slovensku. Mají, má to různé názvy, různé přístupy, někdy jsou omezeny na některé sektory, někdy jsou tam regulace počtu hodin, dnů, který konkrétní pracovník může pracovat, kolik dnů, hodin může zadat eh, daný zaměstnavatel, například v Belgii, v turismu. Eh, jsou dvoudenní kontrakty eh, vzhledem k sezónní povaze a pak je tady omezení, že každý zaměstnavatel může používat příležitostné pracovníky jenom 100 dnů ročně, přičemž každý pracovník může pracovat jenom 50 dnů v roce jako příležitostný pracovník. Pak tam jsou um, různé um, paušály sociální ochrany bez ohledu na to, kolik platí zaměstnavatel. Pak je tam e, částka 7,5 euro za hodinu pro sociální příspěvky. Ve Slovensku tam je koncepce pro mladé, pro studenty 15 eh, až 26 let. I tady je omezení, tady je jiný přístup, protože zaměstnavateli zaměstnanec spolu přímo nespolupracují, jsou tady specializované agentury. Podobná eh, záležitost, to jste již zmínili, to je v Británii, není um, právní základ, je to možné z obecného hlediska, přičemž v jiných zemích jako Nizozemí, Itálii, Irsku jsou specifické regulace smluv on call. Například v Británii je problém, že někdy ani není jasné, jaký je status toho zaměstnance. Je to eh, je nezávislý eh, na, na, na volné noze nebo je zaměstnanec, když není jaksi na, na zavolání, když tak je nezaměstnaný nebo je zaměstnaný, takže to je obtížná situace. Ty poukázky, tak tady máme různé systémy eh, těm sektorům v zemědělství, mm, v Litvě, eh, ve většině zemí se to ale týká dom, mm, pomoc v dom, v domácnosti Belgie, Francie, Rakousko, Ehm, podpora mm, například reklamy, sportovních akcí v Řecku a nějaká omezení jsme našli v Itálii. Jsou tady různé, dva různé systémy, které se liší od, ehm, je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem když to v, třeba v Belgii, ve Francii je zprostředkovatelská organizace, která najímá toho pracovníka na dobu určitou, neurčitou, částečný nebo plný úvazek, je tady zase flexibilita a tento zprostředkovatel pak vysílá toho pracovníka mm, k uživateli, který eh, je platí poukázkou, která se pak předá servisní organizaci. Je to trošičku složitější situace. Co se týče již zmíněných sektorů, tak pro tu příležitostnou práci, to jsou sezónní práce, mm, stavebnictví, turismus, zemědělství a dále všechno, kde je větší fluktuace poptávky. Dále také, a to je znepokojivé, především nízké, špatně placené sektory a práce. Eh, stílení pracovníků. Původní koncepce byla francouzská, pochází ze zemědělství z 80. let. Nyní je to možné ve všech sektorech. V jiných zemích nedošlo k těmto omezení. My jsme v praxi eh, zjistili, že to funguje nejlépe, když je to kombinace různých sektorů, které vyváží eh, rozdíly v poptávce. No, poslední bod ICT, eh, mobilní zaměstnání, to se netýká jednotlivých sektorů, je to omezeno na specifické pracovní úkoly, které musí umožňovat, eh, aby se to dělalo mobilně z různých eh, míst. Například, když jste asistent v obchodě nebo, nebo kadeřník, tak nebo číšník v restauraci, tak to nemůžete dělat mobilně. To jsou příklady, které jsme zjistili ve většině případů bez ohledu na sektor. Ehm, jsou to manažeři, kteří mohou, mm, kteří cestují, eh, pak ti znalostní pracovníci například mm, jeden případ v reklamní společnosti, kreativci, kteří ty slogany vymýšlejí odkudkoliv. Pak jedna případová studie tradiční dopravní společnosti, osoba, která byla zodpovědná za to, který řidič jede kam, kterým e, nákladním vozidlem, tak to dělal mobilně. Thank you for... Děkuji, děkuji za všechna tato fakta. Takže krátká otázka, krátká odpověď, pan Morvaj szeretnék tisztázni. A munkavállalás... cíl tedy eh, vlastně zaměstnání, kromě všech těch znešených, by mělo být také to, aby člověk byl schopen žít z výnosu své práce, aby mohl uživit rodinu. A Zdá se, že tyto atypické typy zaměstnaneckých poměrů, jako například to, že člověk posedává doma a čeká na to, až mu někdo zavolá, doufá, že bude mít štěstí, tyto zaměstnanecké poměry nestačí k životu, nestačí k založení řádné existence. O tom mám tedy pochyby. Za druhé, mohou tyto nové typy zaměstnaneckého poměru být eh, zneužívány například v nových členských státech? A za třetí, eh, v západních eh, zemích byly tedy ty atypické formy zaměstnání interpretovány tak trochu jinak a mm, mě, tady ty měšťanské vrstvy a tedy v těch měšťanských vrstvách. I v minulosti ženy pracovaly třeba na částečný úvazek jako sekretářky, ale e, to se vlastně nemuseli uživit e, z výdělku. A mě by tedy zajímalo, jaký je rozdíl tady mezi těmi novými a starými členskými státy. Děkuji. Ano, je eh, těžké odpovědět na eh, obě otázky nové formy zaměstnanosti, protože ty jsou tak heterogenní, že nelze říci ano nebo ne na všechny. Pokud jde o první otázku ohledně, o pří, ohledně příjmu, zde bych řekla, u většiny těchto forem zaměstnání to nebude takový problém, poněvadž ty úrovně příjmu se tak neliší, ale jsou tam určité formy, jako například ta nahodilá práce, kde mm, skutečně tam to je problém a je to nebezpečné podle mě, poněvadž ta práce je tak roztříštěná, že někdo mm, Eh, dostane skutečně přidělený úkol na takové mikroúrovni a je to potom velký problém se z toho vůbec uživit. Eh, a eh, potom jsou to ty smlouvy, kdy ty osoby jsou pouze v pohotovosti, na zavolání, ano, to znamená, Eh, čas od času jim někdo zavolá eh, na určitou dobu, na hodinu a podobně a někdy dokonce i musí podepsat smlouvu o výlučnosti, exkluzivitu, to znamená, že eh, v době mimo nesmí dělat jinou věc, jinou práci. Samozřejmě to je těžké, z toho opět nikdo se neuživí. A stejně mm, jsou, jsou to ty online platformy, mm, kdy je těžké zjistit, kolik ty lidé berou vůbec za konkrétní úkoly. Takže mm, e, pokud někdo není schopen kumulovat několik smluv podobného typu, tak z toho nevyžije. Pokud jde o mm, nebezpečí vykořišťování prostřednictvím těchto forem, e, které v podstatě jsou flexibilní, ale pouze pro eh, eh, zaměstnavatele a příliš tedy volné pro zaměstnance, tak tady je nebezpečí, je třeba tam dát určitou bezpečnou, bezpečnostní síť, je třeba ze zákona nebo z kolektivní smlouvy i intervenovat, ano, je třeba s tím něco udělat. Neschledali jsme žádný rozdíl mezi starými novými státy předpokládám, že asi potenciál je všude stejný. Tam, kde neexistuje žádná ta eh, bezpečnostní síť, záchranná síť, tak tam je velké nebezpečí na trhu práce. Děkuji. Paní Mandel, to bylo velice zajímavé. Takže dnes jsme slyšeli všechna pro a proti systému flexibility na trhu práce. A v podstatě jsme pokryli celou šíři. A jenom chci ještě připomenout výboru, že Eurofon, kde vy pracujete, to je naše agentura. Ta agentura zaměstnanosti. Tedy náš výbor má vždycky možnost vás skontaktovat a o něco vás požádat, požádat vás o údaje, o fakta a o zprávy. To je velice užitečné. Děkuji. A tady se to ukázalo, že to tak je. Děkuji i všem členům a mm, příště se sejdeme 1. a 2. prosince. Děkuji.